Eh, prosím, kolegové, usaďte se, omlouvám se za velké spoždění. Tak eh, prosím, posaďte se, abychom mohli začít s programem, s tím, že nejprve nás čeká hlasování o zprávě pana Svobody o Chorvatsku. A e, takže budeme hlasovat návrh, o návrhu 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Návrh 10. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není jasné, spíše asi eh, zamítnuto, ale není to úplně jasné, tak prosím, eh, použijte hlasovací kartičku a hlasujte. Teď hlasujte. Končíme hlasování. 30 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, návrh odsouhlasen. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. 14 pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Ano, takže to prověříme. Hlasujeme o návrhu 14 elektronicky. 14 elektronicky. Tak, prosím, hlasujte. Takže je zamítnut, protože je to 27 27. A 15. Microphone. Ah, sì. Ah, va bene, allora vuole... Výborně, takže hlasujeme o návrhu 13. Chcete hlasovat o návrhu 13? Pro? Jste byl, vy jste byl pro? No takže 28 ku 27 tím pádem. To je, to je 12. Ne? <laughs> ne. 13. Takže omlouvte mě. Je to jisté, že to je třináctka, takže s tím jedním hlasem kolegyně, která nemohla hlasovat, takže je to 28 ku 27 prošel. Nyní návrh 14, kdo je pro? Abbiamo votato il 14. Sì. Corretto. Právně, takže návrh 15, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, řekl bych, že je zamítnut. Kompromis 1. Chcete prověřit návrh 16? No dobře, tak hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 16. Hlasujte o návrhu 16. Aha, e, takže to je zvláštní. A teď je e, pět vložilo? Jenom... E, aha, čtyři. Čtyři kartičky nefungují, 32 pro, 27 proti a tady návrh je odsouhlasen. Kompromis jedna ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Tanok, prosím. Pane předsedo, já mám souhlas pana Svobody z hlediska jazykového. Když to čtu, tak to není jasné, co to znamená. E to znamená, ta potenciální korupce, je to špatně anglicky, tak já jsem navrhl e formulaci generující sekundární korupci v institucích EU. Přeloženo. Ano, pan Poslot. Pane předsedo, my jsme v rámci jednotlivých frakcí vyjednávali důkladně o, těchto, o tomto kompromisu. A včera výbor řekl, že jsme pro kompromisy s výjimkou druhé části na 5.6. A nyní od včerejška v tomto kompromisu 1 Takovou tajuplnou cestou pronikla nová věta, která stojí vlastně ve druhé části. To je to, že v evropských institucích by mohlo docházet k korupci. Ale to je přece obrovské obvinění, což znamená, že musím vyzvat pana kolegu Ferna, aby buď skutečně předvedl do podklady a důkazy, anebo abychom skutečně pro tu druhou a třetí část hlasovali jinak. Je to určité politikum, protože to jsou závažné otázky a tyto závažné otázky najdeme náhle v textu bez dalšího vyjednání. Je to skutečně špatný postup. Z toho důvodu jsem proti tomuto postupu. My jsme jinak dříve postupovali kolegiálně, ale tento bod je skutečně závažným problémem. A prosím výbor, aby hlasovali proti části 2 a proti části 3 a souhlasili pouze s částí 1 tohoto kompromisu. A pane předsedo, to je základ je v žádosti o změnu, takže to není nic tak nového. Navrhuji následující věc, pane předsedu. První odstavec, o tom bychom měli hlasovat bez této věty a o větě bychom skutečně hlasovali odděleně. Tam dávám zapravdu panu kolegovi Posletovi. Takže prosím, uděláme to takto. Dobře, tak jak se plánovalo na hlasovacím seznamu? Hlasuje se ve dvou částech, nebo ve třech? Ne, ve třech. První část, kdo je pro? První část s tím mým ústním pozměňovacím návrhem, s mým pozměňovacím návrhem ústním, říká poslanec Stanok. Zdržel se? Tak první část, kdo je pro? Ano. Druhá část, kdo je pro? Proti? Výborně, takže druhá část elektronicky, není to jasné. Aperta la votazione. te. Konec hlasování, takže pět nefunguje, nehlasují. Takže 33 pro, 28 proti, No. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, řekl bych zamítnuto a můžeme přejít k návrhu 20 k 24. Pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno 25, pro, proti. Není mi to jasné, tak bych rád to elektronicky zkontroloval, tak hlasujeme o 25 elektronicky. Ano. Takže mm, šest eh, mm, kartiček bylo voženo, ale 33 pro, 29 proti, odsouhlaseno. 26 hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 28 pro, proti, 29 pro, proti, zdržel se, řekl bych zamítnuto. Nejsem jist, ale zdá se mi zamítnuto. E, kompromis? No dobře. 29. Hlasujeme elektronicky o návrhu 29. Vabbè, 4 non votano. Chiudiamo. 35 favorevoli. 35 pro, 27 proti, 1 se zdržel odsouhlaseno kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. A nyní kompromis číslo 3. 32. 32. 32 ne, 32, kdo je pro, proti, návrh 32, to mi není jasné, jak to je, tak budeme hlasovat elektronicky, prosím, hlasujte. 32. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. 44 proti, 19 pro, takže drtivá většina zamítla. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. 42 pro, <coughs> proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis, ne, 45, 45, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu 6, a to ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Druhá část pro, proti, není to jasné. Budeme hlasovat o druhé části kompromisu 6 elektronicky. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. 36 eh, pro, 30 proti, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 53 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné. Druhá část návrhu 53. Hlasujeme o ní elektronicky. Konec hlasování. 49 zamítlo. 15 bylo pro, takže zamítnuto. Nyní hlasujeme o 54 e, pro, proti, zdržel se zamítnuto. E, odstavec 14, návrh 56 ve třech částech. Mm, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné. Hlasujeme o první části návrhu 56. Elektronicky hlasujte. pro, 28 proti, odsouhlasena druhá část, návrhu 56, kdo je pro, proti, zdržel se to Třetí část, kdo je pro, proti. Zdá se, že bylo odsouhlaseno, nebo ne. No dobře, takže si to zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o třetí části návrhu číslo 56. Chiudiamo la votazione, sempre 5 ano, končíme pořád, tady těch pět kartiček nějak navíc, takže 38 pro, 27 proti, odsouhlaseno. 59, eh, kde pro? Proti, zdrželo se, odsouhlaseno. 61, eh, kde pro? Proti, zdrželo se, odsouhlaseno. 63, kde pro? Proti, zdržel se odsouhlaseno, 50, pardon, 64 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, 65 pro, proti, zdržel se, eh, řekl bych, zamítnuto, 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se zamítnuto 69 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdržel se za, odsouhlaseno. Nyní 73 pro, proti, zdržel se, řekl bych zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Návrh 73. Hlasujte. Konec hlasování. 27 eh, ne, 38 ano, odsouhlaseno. A nyní 75. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. A nyní přejdeme k 83. Ústní pozměňovací návrh tady je? Ne? Ne. Ne, ne, to jsem tady špatně si zapsal. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k návrhu 1. Ústní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekl bych zamítnut. A teď 88. Ne. Chcete zkontrolovat? Dobře. Ústní pozměňovací návrh 1. Hlasujeme elektronicky. Ano, hlasovalo 60 kolegů, i když je 70 kartiček vloženo. No, dobře. Ne, 9 kolegů tady, ne, 7 kteří nehlasují? Mají vloženou kartičku, ale nehlasují. Hm, tak. Aha. Takže 28 ne, 35 ano. Návrh je odsouhlasen a přejdeme k návrhu 12. Kdo je pro? Pardon, kompromisy 12 pro. Proti. Zdržel se odsouhlaseno 92. 92 pro. Proti zdržel se odsouhlasen. 93, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní přejdeme k úvodnímu ustanovení A, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 3, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 4, pro, proti, zdržel se. Není to jasné, tak hlasujeme o návrhu 4. Návrh 4 elektronicky. Konec hlasování. 31 mhm, pro, 33 proti, zamítnut. Přejdeme k návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Hm, není mi to jasné, já bych řekl spíše zamítnout, ale zamítnout. No dobře. Takže vy hlasujete, no dobře, takže, takže eh, ano, hlasujeme elektronicky o návrhu 5, protože to nebylo jasné, já jsem nějak nestíhal tady ten vývoj, už jste hlasovali. Uzavřeme. 49 mhm, k 15 zamítnut. A nyní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 7 pro? Proti? Zdržel se, odsouhlasen. A nyní hlasujeme o návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. A závěrečné elektronické hlasování o, celé, o celém návrhu. L'autora non mm. Va bene.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 pár informací o dalším hlasování. Takže teď máme návrh doporučení o uzavření dohody s Turkmenistánem. Potom budeme hlasovat o návrhu usnesení. A nakonec si hlasování o usnesení budeme hlasovat o návrhu paní Hautala doporučit plenárce, aby eh, přerušila hlasování o uzavření dohody a aby se vyčkalo, až my eh, v květnu hm, navštívíme Turkmenistán. Zde zdůrazňuji, že to, co my máme, to je pouze doporučení, eh, které máme a Mm, my musíme samozřejmě vyčkat, pokud jde o program plenárky na rozhodnutí mm, šéfů delegací. Takže přejdeme k hlasování o doporučení o uzavření dohody. To je eh, krátký seznam. Eh, ty první pozměňovací návrhy jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, řekl bych, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat elektronicky. E, e, o doporučení hlasujeme. E adesso? Adesso? Adesso si vota questo. Sì. Adesso passiamo, passiamo direttamente a Aspettiamo un attimino che... Sì, sì. Qui eh, devo aspettare perché ci... Ah, 69 eh, kartiček je vloženo, ale 61 jenom hlasovalo, takže prosím, o čem hlasujeme, pane předsedo, o čem teď? Hlasujeme o doporučení eh, zpravodajky zpravodajky, zpravodaje o uzavření e, e, dohody. Takže to je to doporučení, o kterém hlasujeme. A chybí mi pořád 8 hlasů, ne 7. Takže uzavírám hlasování. 51 mhm, mhm, pro, 9 e, proti, 2 se zdrželi. Doporučení odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení. návrh 26. Ne, já se omlouvám. 25. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 27, ne, 24. 24, favorevoli. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 27, 24 Hlasujeme elektronicky, prosím, hlasujte. O návrhu 24. Konec hlasování o návrhu 24. 35 pro, 32 proti. Návrh je odsouhlasen. 27. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 32, spolu s návrhem 34, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 33 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Nehlasujeme o 35, poněvadž již je obsažen v ústním návrhu. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Eh, zamítnut. A nyní přejdeme ke 41. Ne, ne, 37. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 38. Ne. Ne, ne, ne, ne, ty jsou identické, 38 a 39, takže hlasujeme o nich společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 42 pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 43 pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 44 pro? <coughs> Proti? zdržel se odsouhlasen. 45, 46 jsou identické, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 40, ne, 48, ty odpadají a 49 nyní pro, proti, není to jasné, já se omlouvám, ale budeme hlasovat o návrhu 49 elektronicky. Hlasujte. Bene, mancano solo due voti. Chiudiamo la votazione. pouze dva hlasy, takže uzavřeme hlasování. 36 pro, 26 proti, odsouhlaseno. Kompromis číslo 2. Hlasujeme, kdo je pro. Proti zdržel se odsouhlaseno, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, návrh 58, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 59, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, 61 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto 60, pro, proti, zdržel se zamítnuto 62, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 63, pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 64, kdo je pro, proti, Zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 4. <coughs> Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 60, pardon, 70 pro. Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 81 pro. Proti zdržel se odsouhlaseno, 82 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, 83 pro, proti, není to jasné, hlasujeme elektronicky, abychom překontrolovali návrh 83, hlasujte. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 40 pro, 28 proti, od návrh je odsouhlasen. 85, kdo je pro? Proti. A není, ani toto není jasné. Pokud nezvedáte ruce, no tak musíme hlasovat elektronicky o návrhu 85. Já se omlouvám, ztrácíme čas, ale když nezvedáte řádně ruce, tak já nevím potom, jak hlasujete. Hmm, takže hmm, zase máme tři kolegy, kteří eh, zapomenou kartičku, nehlasují. Konec hlasování 27 ku 40, takže vidíte, nezvedáte řádně ruce. Odsouhlaseno. Návrh 6, kdo je pro? Proti? zdržel se odsouhlaseno od 89, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 90 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, kompromis 7 ve dvou částech, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, řekl bych odsouhlaseno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlaseno kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Návrh 110. Eh, Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh 129, kdo je pro, <coughs> proti, zdržel se odsouhlaseno. 130, 131 jsou totožné, takže hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Není mi to jasné. Elektronicky hlasujeme, abychom překontrolovali 131, 130 a 130 e, a 131. Hlasujte. pořád ty, ti tři kolegové, kteří nehlasují. Teď dva nehlasují. Konec hlasování 27 hmm, ku 40, takže vidím, to je ta bulharská většina. No ne, to už se teď nesmí říkat. Odsouhlaseno. 132, kdo je pro? Proti? E, zamítnuto. 133, kdo je pro? Proti? Zdržel se řekl bych zamítnuto. Ne? Tak si to překontrolujeme. 133. Hlasujte. Sempre tre colleghi che non votano. Pořád ti tři kolegové, kteří nehlasují, konec hlasování. 39 pro, 28 proti, odsouhlaseno. 134 hlasujeme. Kdo je pro, pardon, kdo, proti? Zdržel se, řekl bych, stejná většina, jako předtím odsouhlaseno. 135 pro, proti, nezdržel se, zamítnuto. 136, chcete to zkontrolovat? Ne. 136, první část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 137 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 138 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, odsouhlaseno. Návrh 144 pro, proti, zdržel se zamítnuto 145, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 146 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 147 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 149, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 148 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 150, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 151, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 152, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 153, 154, 155 jsou totožné, hlasujeme en bloc o nich, kde pro, proti, zdržel se zamítnuty. 156 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 157 pro, proti, Neslyšel se o souhlase na 158. Kdo je pro? Proti. Zdržel se od souhlase na 159. Pro. Proti. Zdržel se, řekl bych, zamítnuto, ale nejsem si jist, takže 159 hlasujeme. Konec hlasování. A 39 ku 28 odsouhlaseno. 160 pro, proti, zdržel se zamítnut. 161. 160. Dobře, hlasujeme elektronicky o 160. Konec hlasování. 39 k 28. Takže hm, hlasovali jste stejně, i když ruce zvedáte jinak. Takže 161, kdo je pro? Proti? Obsouhlaseno 162, kdo je pro? Proti? Zdrželo se odsouhlaseno. 1, 2, 3 jsou totožné. Hlasujeme pro. Proti? Zdrželo se odsouhlaseno 4 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 6, totožné, pro, proti, zdržel se, za, o, pardon, odsouhlaseno, 7, pro, proti, zdržel se, řekl bych odsouhlaseno, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno, nyní návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlaseno. 14 pro, proti, zdržel se zamítnut. E, nyní přejdeme k návrhu 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. Nyní návrh 18. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 20. Pro? proti, zdrželo se odsouhlaseno, 21, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. A máme zde ústní pozměňovací návrh hm, kolegy Gyně Hautala, 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. A chcete to elektronicky prověřit, tak hlasujte elektronicky o návrhu 35. Aha, takže jeden z nich hlasoval. Konec hlasování. takže 50, ne, 17, ano, tak konec hlasování, ano. Tak prosím, chcete něco říct? Paní Hautala? Ano, pane předsedo, jenom bych se ráda ojistila, že poslanci znají nejnovější verzi této, tohoto ústního pozměňovacího návrhu, protože byl také zpřesněn kolegou Brokem a na hlasovacím seznamu nevidím správné znění. Takže nevím, co za takových okolností dělat. Eh, pokud dovolíte, mohu přečíst ten ústní návrh. Takže děkuji. Takže proto navrhuje odložit eh, postup u eh, dohody o spolupráce partnerství v plénu až po návštěvě AFETu v Turkmenistánu, tato návštěva plánová na květen, a žádá komise, aby podala zprávu parlamentu začátkem téhož měsíce ohledně dopadu, který měla předběžná dohoda o vztaz, na vztahy EU-Turkmenistán po vstupu v platnost, zejména pokud je o benchmarky nastavené, ty referenční hodnoty nastavené parlamentem v únoru 2008. A teď doplnění od pana Broka, a to nejpozději do pléna v červnu. Bene, sì, la giunta, la giunta è questa. Dobře, takže to je eh, doplněno tedy eh, ta, ten časový prvek, tedy ta červnová plenárka. Nikolaj? Eh, Děkuji, pane předsedo. To, co přečetla paní Hautala, je rovněž na hlasovacím seznamu poslaneckých klubů takže myslím, že poslanské kluby hlasovaly při eh, znalosti věci. Dobře, takže můžeme hlasovat teď o celém návrhu. Hlasujte, prosím. Stiamo votando il voto finale. Ano, takže pane Atkins, vy máte něco k tomuto?

Eh, figuroval na hlasovacím seznamu s upřesněním paní Hautala, eh, kde se eh, zavádí tedy ten časový element té červnové plenárky, tak to je něco, o čem teď jsme hlasovali. Já myslím, že tím se v podstatě de facto nic neměnilo. Nebo ještě někdo chce k tomu něco říci? Pan Brok. To, co máme před sebou, to neobsahuje stanovení lhůty. Já jsem nehovořil, se nevyslovil pro návrh Hautaly, tak jak ho máme před sebou. Já si myslím, že co se týče lhůty, tak e, to může být květen, to může být pozdější datum. Já si myslím, že nejpozdější krajní datum by měl být červen. A potom budeme znát také zprávu delegace, která navštíví Turkmenistán. Dnes jde o to, abychom vyslovili souhlas s touto zprávou, abychom byli konstruktivní a myslím si, že kompromis je spravedlivý. Děkuji. Takže pane Broku, váš návrh je hlasovat ještě jednou o tom návrhu s tím upřesněním té časové lhůty, to termínu? No, co se týče té lhůty. Va bene, allora se siete d'accordo. Takže pokud souhlasíte, E, s tímto doplněním, upřesnění, tak budeme hlasovat ještě jednou o návrhu číslo 35, e, který byl zde přednesen s tím doplněním toho e, časového termínu, tedy ta červnová plenárka, takže hlasujeme o návrhu 35. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno... Ještě několik kolegů nehlasovalo. Nonostante abbiano le schede in... A i přesto ale vložili své kartičky. C'è un voto in più dei liberali. Liberálové mají jeden hlas navíc. Aha, takže prosím, uzavíráme hlasování. Takže 32 ku 36, 36 je pro, takže a jeden se zdržel. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujte o celém návrhu. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non votano. Chiudiamo. Vidím, že někteří kolegové nehlasují. No dobře, uzavřeme hlasování, takže 59 pro, 3, proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme, blahopřejeme zpravodajce. A nyní poslední hlasování, které nás čeká, což je zpráva Kinga Gál a Barbara Lopiller a hlasujeme o celém textu. Jedno hlasování nás čeká, kde je pro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 Eh, sono no, persone che non votano comunque. Devět eh, nehlasuje, dobře. Uzavřeme hlasování. 56 eh, pro, mm, jeden proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme paní zpravodajce. Takže tím končím hlasování. Vyjměte kartičky.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 Bene, colleghi, per favore. Kolegové, prosím, eh, usaďte se. Mm, poněvadž máme k dispozici málo času a program velice nabitý, tak se posaďte a kdo chce odejít, tak ať to udělá rychle. Eh, nemůžeme protahovat program. Prosím. Děkuji. A e, nyní jménem všech chci přivítat pana ministra Martonie a e, výbor AFET, jak dobře víte, má e, velice zajímavý úkol, který se vás také týká a jsme rádi, že Maďarsko učinila Mm, historické kroky i e, e, tedy mm, za vaší funkce přistoupila k NATO a do EU a náš výbor tedy s předsednictvím vždycky e, intenzivně jedná o otázkách zahraniční politiky a to i mm, na to zveme samozřejmě i vysokou představitelku. Ale Eh, eh, rotující předsednictví má úkol koordinovat pozici EU v oblasti rozšiřování. A mm, v tomto kontextu eh, my velice rádi bychom znali, co nás čeká, eh, třeba s, mm, s Chorvatskem eh, nedávno, právě teď vlastně, před chvílí jsme odsouhlasili usnesení k tomuto, takže my bychom rádi od vás slyšeli, jaké, má, jaké jsou vaše dojmy, jaká je ta atmosféra v oblasti rozšíření a jak hodlá rada reagovat na nedávný vývoj, třeba ty incidenty v Albánii nedávné. Takže i pan Atkins chtěl slovo. Pane předsedo, velmi stručně, mohl byste požádat o klid v sále, tak abychom slyšeli pana ministra a také vás? No, určitě. Já jsem to o to požádal, částečně jsem toho dosáhla a já jsem doufal, že až bude hovořit náš host, že tady bude větší eh, ticho, než když jsem hovořil já. Pan Poslt chce slovo, prosím. Ne, takže pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve bych vám rád poblahopřál k rozhodnutí, které jste právě před chvílí přijali protože do značné míry to také usnadní mě moji práci. Zdá se, že v této věci panuje naprostá schoda. Schoda mezi vaším usnesením a naším postojem. A samozřejmě mám na mysli přistoupení Chorvatska Jedním z cílů, které se stanovilo maďarské předsednictví, jak už bylo mnohokrát zdůrazňováno, je to naší prioritou. Jde o uzavření přístupových vyjednávání s Chorvatskem do konce našeho předsednictví. Samotný podpis eh, potom samozřejmě to je jiná věc, eh, protože ten ceremoniál podpisu přístupové smlouvy, to je věc, kterou bychom rádi předali svým polským přátelům, kteří převezmou předsednictví po nás. Podpis přístupové smlouvy potom by měl nastat do konce tohoto roku. Já vám tedy mnohokrát děkuji za vaše usnesení. Myslím si, že to je dobrý základ pro nadcházející měsíce. Nejenom v této věci, ale i v jiných otázkách se snažíme o úzkou spolupráci mezi parlament a radou. Již mnohokrát jsme zdůraznili, že chceme, aby naše předsednictví bylo velice přístupné pro parlament a budeme činit maximum, abychom to dosáhli, zejména v souvislosti s rozšířením a souvisejících otázkách a souvisejícími otázkami. A jistě to nebude pouze maďarské předsednictví, které bude usilovat o dobré vztahy s parlamentem, ale parlament naopak se bude snažit o dobré vztahy s námi. A jednu věc mohu říct s jistotou už nyní, a totiž, že jak maďarské předsednictví, tak Evropský parlament pohlížejí příznivě na rozšiřování EU. Svědčí o tom i usnesení, které jste právě přijali. V případě Evropského parlamentu to není nic nového. Víme, že už řadu let parlament věnuje velmi detailní pozornost rozšiřování EU. Evropský parlament měl vždy zcela jasný názor na to, že integrace má jako jednu ze základních tenezí, od, tezí pardon, otevřenost. To platilo už pro otce zakladatele EU, projevilo se to v zakladajících smlouvách EU. A za opilných 50 let jsme viděli postupné naplňování tohoto snu. Je to proces, který zatím není dokončen, ale myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že přestože se liší názory na některé konkrétní detaily, v zásadě se všichni shodujeme na tom, že evropská integrace a stanoví to konec konců i římské smlouvy, že EU by měla přijímat nové členy, pokud kandidátské země plní příslušná kritéria, příslušné požadavky. Dovolte mi zmínit jednu věc ohledně členů trojky. Byl bych rád, kdyby naši, respektive chci říci, že naši partneři v trojce vykonali velmi kvalitní práci, platí to stejnou měrou pro španělské i belgické předsednictví. My jsme posledním předsednictvím trojky, této trojky a chceme navázat na své předchůdce. Dovolte, abych uvedl, že bylo velice významné, že 22. prosince na posledním kole přístupových jednání se nám podařilo dokončit tři kapitoly, respektive belgickému předsednictví se to podařilo v přístupových jednáních s Chorvatskem. A myslím, že začíná být jasné, že přistoupení Chorvatska už je na dosah. Přejeme si, aby proces rozšíření byl důvěryhodný a zároveň zde platí určité podmínky. Podíváme-li se na závěry prosincové rady, uvidíme tam potvrzení těchto podmínek přistoupení. Úkol předsednictví je tedy jednoduchý. Musíme zrealizovat závěry rady, řídit se jimi A skutečně mám dojem, že uzavření přístupových jednání s Chorvatskem um, už se blíží. Moje země toto téma zažila, zažívala jak se z druhé, z druhé strany. Um, toho plotu, řekněme, zda tady prohlubovat evropskou integraci nebo zda eh, jít toho rozšiřování. Tehdy byl náš názor takový, že rozšiřování a prohlubování integrace se navzájem nevylučují. Naopak, navzájem se posilují. A ještě bych doplnil, že pokud se podíváme na toto téma z historického hlediska, Uvědomíme si, že v dějinách budování Evropy každé důležité kolo rozšíření přineslo zásadní prohloubení integrace. To vždy následovalo. A toto, ač je to nezvyklé, platí i dnes. Jak kvíte dlouho se jednalo o ústavní smlouvě, poté byla přijata Lisabonská smlouva. Evropský integrační proces se ocitl na důležité křižovatce. A je to věc, která vznikla, kterou přineslo nenutně rozšíření, ale jsou zde prostě určité kvalitativní kroky, které třeba učinit a my se domníváme, že rozšiřování to není nějaká izolovaná externí vnější otázka. Nejde pouze o to, že země, které si to přejí, mohou vstupovat do EU. Musíme se zabývat také podmínkami pro vstup do EU. Nicméně se domnívám, že rozšiřování je jedním ze základních zájmů EU. Hovoříme vždy o ekonomice, růstu, o tvorbě pracovních míst, o udržitelném růstu, energetické bezpečnosti a myslím, že by mělo být zjevné, že každá z těchto oblastí je úzce propojená s otázkou rozšiřování. Cestou rozšíření tedy zároveň sledujeme naplňujeme své cíle v jiných oblastech. Vezmeme zástupce kandidátských zemí, aby se účastnili neformálních zasedání rady, alespoň některých z nich. Myslím, že je to v zájmu všech, protože určitě můžeme takto vyslat signál vůči kandidátským zemím, že je považujeme za budoucí členy EU a přikládáme význam jejich názoru. Možná budou na pořadu dne některých zasedání rady věci, u kterých bude důležité se vyslechnout názor kandidátských zemí. Otázka rozšíření o Chorvatsko je skutečně důležité téma. Nerad bych se omezoval pouze na ně, ale skutečně to usnesení, které jste právě před chvíli přijali, jasně ukazuje, že tady nejde pouze o Chorvatsko, ale jde o politický signál, který je vysílán i vůči jiným kandidátským zemím, případně jiným zemím, které, které mají vstup do EU stanoven jako svůj dlouhodobý cíl. Samozřejmě, že proces rozšíření sebou nese určité těžkosti, nicméně chceme, aby ten náš signál byl i nadále jasný, rozhodný. Ten vlak jede dál. Teď nejde o to, jakou rychlostí, e, nevíme přesně, kdo do něj bude chtít nastoupit, kdo třeba vystoupit, ale určitě víme, že kdo bude chtít, má tu možnost do toho vlaku nastoupit a tento vlak se bude obírat vpřed, protože to je v zájmu všech. Myslím, že vstup Chorvatska do EU má ještě jeden důležitý aspekt. Zmiňoval jsem se o naší otevřenosti vůči jiným kandidátským, vůči kandidátským zemím, ale je zde ještě, ještě jedna důležitá věc, a totiž Vstup Chorvatska nám pomůže prohloubit regionální integraci na západním Balkáně. Spolupráce na západním Balkáně je důležitá, to víme. A nejdůležitějším faktorem této regionální spolupráce je, aby existovala evropská perspektiva. Protože pokud bude jasné, že tato perspektiva je reálná, může to být eh, hnací silou regionální integrace. A to si opět myslím je v zájmu Evropy. A nyní, abych eh, opustil téma Chorvatska, i když eh, jsem nehovořil doposud výlučně jen o Chorvatsku, ale pokud je o další kandidátské země, jistě jsme si vědomi toho, že se hodně diskutovalo o šancích Turecka na vstup do EU a o stavu jednání s Tureckem. Někteří lidé se domnívají, že tady jde o globální strategické téma. Často se říká, že evropská integrace a obecně, a že z hlediska tedy evropské integrace, ale i vůbec budoucnosti Evropy je to důležité téma. Je důležité, jak se utváří naše vztahy s významnými zeměmi, Turecko samozřejmě je významnou zemí z tohoto pohledu. Myslím se, že není tajemstvím, že my patříme k těm, kdo zastávají jastěž, že Turecko má své místo uvnitř EU. Dokonce se domníváme, že vstupem Turecka by se EU stala mnohem důležitějším a silnějším hráčem ve světě. Ale nese to sebou určité problémy určité potíže. Myslím, že bychom se neměli zabývat těmi strategickými úvahami, ale namísto toho se zaměřit na to, co můžeme zvládnout v pěti a něco měsících, které zbývají z našeho předsednictví. Jsou tady ve hře důležitá politická témata a domnívám se, že pokud, pokud se zamýšlíme na to otevírání kapitol, tak to je také věc, ve které se musíme maximálně snažit a budeme se snažit o to, abychom otevřeli jedno či více kapitol jednání v příštích pěti měsících. Samozřejmě to nezávisí pouze na nás, ale v každém případě to bude naším cílem, o jehož naplnění budeme usilovat. Island, to je úplně jiný případ, protože Jde o zemi, která je součástí Evropského hospodářského prostoru již dlouhá léta. Je to země, která je součástí šengenského prostoru. A vyvstala otázka, jaké vůbec mohou být potíže s, přistupen, s přistoupením takové země. Ehm, nyní tedy probíhá screening, probíhá to rychlým tempem, jakmile budeme mít eh, jeho výsledky. Dohodneme se na zahájení prvního kola vyjednávání. To by mohlo být eh, někdy v červnu, tedy v závěru maďarského předsednictví. A Poté budeme muset řešit náročnější témata, pak tedy se začnou řešit eh, případné problémy s přistoupením Islandu. Nechci nyní zacházet do podrobností ohledně dalších zemí. Víme, jaké jsou potíže, víme, které faktory představují překážky v, eh, v procesu rozšíření. Vezmeme-li například bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie, zde můžeme říci, že budeme i nadále eh, podporovat eh, obě strany ve vyřešení sporu ohledně názvu země, Jakmile toto bude dořešeno? už nic nebude bránit včasnému urychlenému přijetí rozhodnutí, která umožní vyjednávání o vstupu. Také vítáme Černou horu v kruhu kandidátských zemí, to je rozhodnutí, které padlo na, na jedné z nedávných eh, rad ministrů. Tady je eh, sedm skupin otázek, témat, které bude muset tato země řešit, jakožto není už kandidátská země. Eh, budeme chtít zahájit jednání. Eh, země v tomto regionu jsou spolu úzce propojeny a proto si myslím, že musíme klást na tuto věc obzvlášť velký důraz. Samozřejmě vím, že v tomto regionu existují určitá rizika, určitá nebezpečí. Eh, jasně to ukázal vývoj situace v Albánii v posledních pár dnech. Pan předseda se o tom zmiňoval toto samozřejmě jsou události, které zajímají váš výbor. Sice to nesouvisí přímo s otázkou rozšíření, ale jak víme, ono to všechno spolu přece jen souvisí a proto budeme i nadále velice podrobně sledovat vývoj událostí. Myslím si, že nepřísluší předsednictví přijímat jaké stanovisko v rámci politické diskuse. Můžeme, můžeme jedině apelovat na všechny, kdo se té politické diskuse účastní, aby se pokusili dohodnout se na nějakém modu vivendi, který by jim umožnil posunout se směrem k evropské integraci a přistoupení, aby tedy začal pohyb tímto směrem. Služba pro vnější činnost také přijme příslušné kroky. Dnes probíhá důležitá návštěva v tomto ohledu. Budeme projednávat spolupráci mezi jednotlivými stranami, ale v zásadě tedy je na nich, aby to vyřešili my můžeme hrát jedině roli zprostředkovatele. Dovolte, abych ještě jednou jasně uvedl, že se spoleháme na Evropský parlament jakožto na instituci, která je příznivě nakloněna rozšíření a na první radě se budeme snažit o dosažení pokroku v této věci. Máme stanoven cíl, byli bychom rádi, aby každá kandidátská země se posunula ku předu eh, v těch vyjednáváních eh, či v, tedy v procesu vstupu do EU. Samozřejmě pro každou zemi to může představovat něco jiného. V případě Srbska tato země bude muset v nadcházejících dnech poskytnout odpovědi na dotazník komise, tak aby komise mohla začít vypracovávat své stanovisko. Nebudu nyní zmaňovat další země, ale byl bych rád, kdyby u každé z nich došlo k nějakému posunu ku předu. To také bude svědčit o naší otevřenosti, o důvěryhodnosti celého procesu a jasně to ukáže, že ty podmínky musí být splněny, a v případě, že jsou splněny, tak, tak je zde určitě možnost vstupu. A proces rozšíření bude dokončen, ale musíme tady se vrátit k pojetí evropské integrace jakožto stále uší unie států. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a přistoupíme k rozpravě, ale eh, musíme uzavřít to diskuzi v 17 hodin, protože pan ministr má další schůzky a nás eh, potom navštíví pan komisař Fíle a také nemůžeme ho spožďovat mm, eh, zde máme kolegy, kteří žádali o slovo, ale bohužel, eh, jako vždy, nepříjemné bude, že vám omezím čas na minutu. Máte minutu každý. Pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana ministra. Vy jste řekl, že chcete být přítelem Evropského parlamentu, ale eh, takový přítel, mm, eh, ten tedy Eh, může eh, kdykoliv eh, tedy požádat o pomoc a já za moji frakci musím říci, že my vám budeme napomocni a přejeme vám hodně štěstí. A teď, pokud jde o svobodu zprávu Chorvatsko, nemyslíte si, že zde existuje určitá již únava s přistupováním v okamžiku teď, kdy panuje ekonomická krize a kdy vlastně to je jako takový mýtus s narcizem a my eh, máme vlastní problémy, které musíme řešit. Musíme se dívat sami na sebe a vy, eh, eh, my víme, že eh, samozřejmě vaše intervence je dost omezená díky Lisabonské smlouvy, ale zajímalo by nás, zdali souhlasíte s tím, že my požádáme paní vysokou představitelku, aby vytvořila task force, která vyhodnotí ty základní požadavky, které by měly doprovázet tento proces demokratizace. Děkuji. Pan Salafranka byl velice stručný, jako vždy, a pan Severin jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, jsem zde. Známe se již dlouho. Já jsem vždy si vás velmi vážil a až než jsem se rozhodl, že jste se narodil v Kološvároši, tak to pro mne jakožto rumunského šovinistů je dokladem o tom, že naši Maďaři jsou ti nejlepší. Ale není seriózněji. Já jsem ve vašem projevu dnes vítal to zaměření na rozšíření a skutečně doufám, že maďarské předsednictví nám umožní zbavit se předsudku v tom smyslu, že rozšíření bylo, představovalo zátěž pro EU, bylo to špatný, byl to špatný krok, že některé země vstoupily ještě předtím, než byly skutečně připraveny. Já doufám, že to se vám jménem předsednictví podaří. A druhá věc, kterou bych rád řekl, je to, že tady eh, byly opravdu obrovské, nebo jsou obrovské výzvy, pokud je o dva naše hlavní strategické partnery, to je USA a Rusko. A byl bych rád, kdyby ve svých odpovědích v diskusi jste se mohl dotknout také toho, jakým způsobem hodlá maďarské předsednictví přistupovat k jednáním mezi námi a Ruskem, protože dnes jsme tu měli zástupce Ruska a dohoda o partnerství s Ruskem je pro nás skutečně důležité, důležité téma. Děkuji, pane Severine. Pan Kačin, zpravodaj pro Srbsko, má minutu. prezidente. Jona Podkýva. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Jsem tu. Já bych vás rád uvítal v našem výboru jménem klubu liberálů. Vašemu předsednictví přeji mnoho úspěchu. Jak víte, vy máte své priority, svůj program, ale život jde dál, um, má svou vlastní dynamiku. Uh, události v Tyraně všechny překvapily je to okamžik pravdy, kde musíme prokázat své operativní schopnosti. Já chápu, že to bylo překvapení i pro předsednictví, ale myslím si, že to je to správné místo, správný okamžik pro to řešit tuto citlivou otázku. My jsme se hodně snažili přesvědčit obě strany, premiéra i šéfa opozice, starostu Terany, aby byli upřímnější, zralejší, Eh, více jak se dospělí. Ano, to je premiér. Ale bohužel jsme tam, kde jsme a mne by zajímal váš názor na ty nedávné události a nějakou předpověď pro zítřek či pro budoucno. Děkuji. Děkuji, pane Kačin. Pan Brandner, minutu. Brandner. Děkuji mnohokrát. Mám dvě, dva slušné dotazy. Jednou v návaznosti na to, co jste řekl o Albánii, pokud byste mohli trochu rozvést, co plánujete udělat. Samozřejmě obě ty síly musí eh, koexistovat. Už jsme se dlouho snažili o BSE eh, dá určité signály pozitivní ohledně voleb, takže možná pokud byste mohli podrobně rozvést, co hodláte eh, činit. A druhá otázka, také jménem své kolegyně Ulrike Lunáčekové, která bohužel musela odejít, ta se týká Kosova zda hodláte um, zahájit vízový dialog s Kosovem. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji, paní Brandner. A nyní eh, šampion konzervativců, pan Atkins. Děkuji, pane předsedo. Jenom jeden stručný dotaz. Já jsem se právě vrátil eh, z některých obtížných zón blízko středního východu. Já si myslím, že jedna z věcí, které byste mohl učinit v příštích šesti měsících, pane ministře, a zabývat se tím, jakým způsobem jsou nakládány prostředky na provozování kvartetu v drahých hotelových pokojích eh, v Jeruzalémě. Eh, my jsme pláce, nikoli hráči, pokud o Blízký a Střední východ. Eh, ať už máte jakýkoliv názor na tuto věc, nebo ať už hovoríte s kýmkoliv, všichni vám řeknou, že kvartet je ztráta peněz, že má minimální výsledky a myslím si, že jakožto předseda rady Eh, byste mohlo dělat i mnohem méně přínosné věci, než zabývat se eh, než zabývat se tím, jak jsou vynakládány eh, prostředky daných poplatníků na věci s tím související, zejména pana Blaira. Děkuji, pane Atkinsi. A nyní zpravodaj pro Albánii. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή ο χρόνος είναι σύντομος, δεν... Předsedo, my máme velmi málo času a z toho důvodu bych se chtěl zabývat eh, Albánií a ne rozšiřováním. My litujeme toho, že došlo k ranění a dokonce také k úmrtí lidí během nepokojů v Albánii. Bylo by dobré, aby došlo ke zpracování těchto případů ze strany legislativce, ze strany justice. A chtěl bych poukázat na to, že tyto události nepřišly nečekaně, protože v Albánie se nachází rok a půl v takové politicky bezvýchodné situaci. A základem této situace byla korupce. A ta korupce nabyla takových rozměrů, že prostě neexistovalo žádné východisko z této situace. Pane ministře, my než můžeme zůstat nečinní, což znamená, že eh, parlament by mělo měl mít nějaké mimořádné zasedání a Evropská unie by měla konat v tomto směru. Měli bychom být ale obezřetní, měli bychom eh, také poskytnout eh, pomoc. Děkuji, děkuji, pane Countessy. A nyní pan Kukan, předseda delegace pro vztahy se zeměmi východní Evropy. Evropy. Vy máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. A blahopřeji vám k tomu, jaké si maďarské předsednictví stanovilo priority. Zejména si cením, že strategie rozšiřování byla začleněna mezi vaše priority. Mám málo času, takže se dotknu pouze Albánie. Ta situace, jak ji všichni vnímáme, je skutečně vážná. Je předmětem velkého znepokojení, nejsou žádné známky toho, že by se situace dostávala do bodu, kde už se rýsuje světlo na konci tunelu. Já zatím ještě nevidím ani ten tunel. Takže myslím, že co nyní potřebujeme, je, aby všechny evropské instituce vyslaly jeden jediný rozhodný signál, který bude určen různým adresátům, ale bude to jediné společné sdělení, ve kterém budeme žádat politické lídry v Albánii, aby se chovali jako by byli, oni jsou členem NATO a chtějí být členy EU. Pokud budeme i nadále podporovat a vysílat eh, ty signály různými kanály na různé adresy, tak to nepomůže. Naopak tím budeme přispívat k eskalaci situace, k eskalaci napětí. Já se domnívám, že musíme vyslat jeden jediný společný signál a vy v tom musíte dát svoji roli. Děkuji, pane Kukane. A nyní eh, má slovo minutu paní Munis. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Název eh, vaší intervence jsou priority v oblasti rozšiřování. Já doufám, že ještě přijdete jindy, abyste hovořil o dalších aspektech eh, vnějších vztahů, což není rozšiřování jenom, ale další, které figurují v programu TRIA předsednictví a které vůbec se zde nezmiňují v tom programu priorit maďarského předsednictví, jako například to, že je nutné zajistit kontinuitu závěru summitu s Karibikem a e, Jižní Amerikou z května 2010, potom ratifikovat dohody uzavřené s Kolumbií, se Střední Amerikou a je třeba dát impuls vyjednávání s Mercosurem například. Já doufám, že bude další příležitost, kdy přijdete, abyste mohl nám hovořit i o těchto prioritách tria předsednických států. Grazie. Děkuji. Děkuji, paní Munis která respektovala řečnickou dobu. Pan eh, Köszönöm, Herr Minister Matoni. Pane ministře Matony, vy jste jasně poukázal, že budoucí přístupové kandidátské země musí splňovat eh, kodaňská kritéria. Ale jak vypadá dodržování těchto kritérií současných členských zemí? Já si myslím, že Maďarsko se svým mediálním zákonem bylo velmi špatným příkladem, jak rozmělňovat kodaňská kritéria. My jsme se dnes vyslechli různé varianty od pana velvyslance Tichova, který poukázat na nedostatky tiskové svobody v Rusku. A bylo řečeno, že my se máme starat o svoje vlastní problémy, víc například maďarský tiskový zákon. A to tež budeme slyšet z Běloruska, z Albánie a tak dále. Jak chcete s tímto nakládat? Děkuji. Děkuji, pane Šulci. Nyní má slovo na minutu Shortfin. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte se srdce u nás ve výboru pro zahraniční věci. Zmínil jste Turecko. To je země, která stále větší měrou nabývá velice silné pozice ve svém regionu. A v souvislosti s tím také zadává stále prominentnější úlohu, pokud jde o Irán, Jižní Kavkaz a přední a Blízký východ. Jaký je pohled maďarského předsednictví na tuto silnou roli Turecka v daném regionu? Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Harlaky. Děkuji, pane předsedo. I appreciate, uh, Děkuji, já si velice cením především vašeho postoje k Turecku. Vidím, že maďarské předsednictví se chce ubírat cestou posílení, rozšíření a, a také cestou přibližování se našemu velkému sousedu. A zajímalo by mne, co, jaké máte plány pro to, abyste tuto svoji dobrou vůli vůči Turecku proměnili v konkrétní kroky během vašeho předsednictví? A moje druhá otázka se týká Albánie. Tato země si přeje vstoupit do EU, ale právě jsme byli svědky toho, že albánská policie střílela na demonstranty a výsledkem byli mrtví. Dále byla reakce albánských soudů poté. Mě by tedy zajímalo, jak je váš názor na tuto situaci a jak je, jak je váš plán pro posílení soudnictví v Albánii že Albány poskytujeme určitou podporu a e, také, jak zaručíme, aby albánská policie dodržovala evropské standardy. Děkuji, pane Arlaky. A na minutu má slovo paní Lokmiller. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře zahraničních věcí, já si chci zabývat vztahy mezi EU a Čínou. Před několika dny Vysoká zástupkyně v médiích totiž řekla, že se diskutuje o tom, aby se rozvolnilo embargo vůči dovozu zbraním do Číny. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom neustále hovořili na téma obětí masakru na náměstí Jenamen. Myslíte si, že se tímto tématem budete zabývat v následujících měsících a když ano, sdělte nám jak. Děkuji a nyní má slovo na minutu pan Preda. Pane președinte, domnule eh, ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Pane ministře, děkuji za prezentaci. Mm, s potěšením jsem skonstatoval, že ten dokument, eh, který popisuje priority maďarského předsednictví, také hovoří o otevření první kapitoly vyjednávání s Islandem. A já se ptám, jaké by měly být ty první kapitoly a e, ptám se na to, z toho důvodu, že veřejné mínění na Islandu je velice citlivé k tomuto, takže chcete začít těmi jednoduchými kapitolami nebo těmi eh, komplikovanějšími kapitolami vztahu eh, Islandu s Evropskou unii. Děkuji, pane Preda, a nyní na minutu má slovo pan Boskurt. Paní Boskurt, pardon. Um, děkuji, děkuji, pane předsedo. Tady sedím, tady. Vy jste ve svém úvodním prohlášení uvedl Maďarsko jako zemi, která je pro rozšiřování. A řekl jste, že Doufáte, že v následujících měsících také otevřete celou řadu kapitol s Tureckem ale některé kapitoly jsou blokované, protože některé členské státy se nepřejí jejich otevírání a z toho, se vás, z toho důvodu se vás tam, jaké možnosti vidíte pro otvírání nových kapitol. A potom Chorvatsko. Eh, Chorvatsko si myslím, že je dobrým kandidátem na rozšíření, ale jaké plány máte pro další země západního Balkánu? Děkuji paní Boskurt, pan Tanok, minutu. Děkuji pane předsedo, já chci také přivítat pana ministra. Za prvé takovou obecnější otázku. Já jsem trochu zmaten přesně, jaká má být role rotujícího předsednictví jaká je vaše role eh, ve smyslu rozšiřování zahraniční politiky a tak dále. Vzhledem k tomu, že po Lisabonu nyní máme tu zahraniční službu, která vlastně eh, i převzala eh, tuto roli. Máme zde prezidenta a vysokou zástupkyni, takže to je taková asi přechodná fáze ale mně to pořád není jasné, je to taková šedá zóna. Můžete nám vysvětlit, zdali Eh, vy mezi těmi eh, všemi eh, ministry se cítíte tedy, že jste vlastně jako rovní s rovnými, anebo jak to je? A také potom rozšiřování západ, o západní Balkán. Já jsem zpravodem Černé hoře a mm, také nedávno víte, že byla vydána Digmatio zpráva, která obvinuje kosovskou vládu, že se tam obchoduje s orgány, je tam organizovaný zločin, který tam kvete a mm, e, takže to je trochu podkopává jako legitimní e, úřad, orgán. A takže já se ptám, mm, e, mm, vy znáte Srbsko velice dobře, vzhledem k tomu, že ve Vojvodině máte velkou maďarskou menšinu, takže jak vy to vidíte? Děkuji, pane Tanoku, a nyní má slovo pan posled minutu. Ehm, Tisztelt Srdečně vás vítám, mám tři konkrétní body. Za prvé, gratuluji ke vašemu těžisku zájmu, což je Chorvatsko. Chtěli bychom, aby tato vyjednávání byla ukončena ještě během maďarského předsednictví, tak, abychom mohli na podzim s konečnou platností hlasovat o Chorvatsku. A za druhé, po začátku jednání a pro stanovení data pro vyjednávání, co se týče Fajromu, tak i zde Doufáme, že vyjednávání začnou brzy. A za třetí, v Srbsku došlo k odsouzení v tak Albánců z eh, údolí Preševo a potom, co Maďarsko víme, že je vynikající demokracií, ale má také nejlepší práva pro menšiny, tak bych vás poprosil, abyste se ještě jednou podívali na tuto menšinu právě z hlediska práv menšin. Děkuji. Děkuji, pane poslete. A nyní má slovo na minutu pan Kreisdorfer. Ano, já... Eh, ich freue mich auch, dass mit uns freundschaftlich zusammen... Těší mě, že spolupracujeme přátelsky navzájem, to si myslím, že je přirozené. Samozřejmě parlament eh, musí diskutovat vždycky jednoznačně v jednotlivých kauzách a když si myslím, že provedeme nějaká slova kritiky, tak si myslím, že je to právě v zájmu vyjasnění okolností. Ptám se vás, dochází k určité situaci mezi eh, Kyprem a mezi Tureckem. Bylo by dobré, aby jsme se zaměřili na plnění těchto úkolů, které je v souvislosti se přistoupením Turecka nutné. Děkuji. A... Děkuji a nyní má slovo pan Petrle. Minutu. Eh, děkuji, pane ministře. Já Eh, vám blahopřeji, že opět jste se dostal do eh, funkce ministra, abyste mohl plnit tyto úkoly a eh, důležité téma, jako je rozšiřování. Samozřejmě to je něco, co do velké míry je v rukách evropských institucí. A já se ptám, Vidíte nějakou překážku, aby některé kapitoly, jako kapitola o energetiky, energetice, že tato kapitola nebude moc být otevřena? Vidíte překážky? Děkuji tím. A závěrem ještě místo předseda Evropského parlamentu. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, eh, romániai magyarként külön örvendek, hogy eh, Magyarország tölti be a... Ano, já eh, jako Maďar z Rumunska, tak já mm, zde vidím rád maďarské předsednictví. Takže eh, mm, eh, jak vy to vidíte třeba s rumunským vstupem do Schengenu a s podunajskou e, strategii. Tam se hovoří o makroregionu, který by mohl být velice zajímavý pro e, východní Evropu a mělo by ta být priorita programu. A zde ale existuje skutečná železná opona pořád. Já myslím, že bychom měli hovořit o reálném vstupu e, do Evropské unie, reálnému, reálném přistoupení západního Balkánu. To je důležité a potom východní partnerství eh, Moldavsko a Ukrajina. Eh, mm, také bychom měli eh, je vidět v té perspektivě vstupu do Evropské unie a mělo by na to navázat určitě polské předsednictví. Děkuji, pane Trkiši. Pane ministře, 19 Eh, žádostí, 25 otázek celkem, takže je téměř asi nemožné na to všechno odpovědět, a tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se tedy vzít to velmi stručně, jak to jen půjde. A budu tady hovořit anglicky, aby to bylo také s naším tlumočením, takže i na dotazy, které byly položeny maďarsky, budu reagovat v esperantu, to jest anglicky. Plně bych souhlasil s tím, hovořil o tom pan Salafranka, že se objevuje únava z rozšíření. Dokonce Jde možná i o takový anglický understatement při, understatement při použití slova únava. Mohli bychom možná volit i jiné důraznější slovo, ale právě proto se snažíme potrhnout, že rozšíření je také v našem zájmu. V současné situaci pomalého, mírného zotavování se z hospodářské a finanční krize všichni chápou, že rozšiřování jednotného vnitřního trhu a vůbec eh, rozšiřování trhu obecně, eh, zajištění dodávek energií a zvyšování energetické bezpečnosti a prohlubování regionální spolupráce, to vše je v našem zájmu. Takže myslím, že máme silný argument, který bychom měli využívat kromě těch eh, spíše teoretických tezí, které jsem zde také předestřel, jako jednotnost Evropy a podobně. Ale skutečně zde existují i hmatatelné ekonomické zájmy a to ani nemluvím o propagování našich hodnot a zásad. Pokud je o Tunisko, objevily se eh, nápady okamžité návštěvy této země Reakce byla taková, že by to bylo předčasné vzhledem k situaci, protože chcete-li se tam na někoho obracet, potřebuje, potřebujete partnera a zatím není zjevné, kdo by jim měl být. Já bych rád zdůraznil, že tam ta situace je v přechodu, Někteří lidé byli ještě před pár dny nadšení a hovořili o jasmínové revoluci. Možná ano, ale já bych eh, apeloval na opatrnost, obezřetnost. Samozřejmě musíme bedlivě sledovat vývoj v zemi. Musíme také pozorně sledovat, jaké to má regionální dopady Evropská unie má přímý zájem na všech těchto věcech, ale v současné době se domnívám, že jakékoliv konkrétní kroky je třeba velice bedlivě zvážit. To samozřejmě neznamená, že by taková návštěva neměla být či nemohla být vykonána. Návštěva či nějaká pracovní skupina, to je jedno, jak to nazveme. Já si myslím, že určitě musíme vyslat určitě Tunisku signál, že chceme pomoci, ale myslím si, že toto téma si zaslouží ještě více diskuse, další zvážení. Možná dospějeme, dospějeme k počtému závěru, co je třeba činit za aktuální situace. Dovolte, abych zopakoval svůj argument, že rozšíření nepředstavuje břemeno. Rozšíření je také v našem zájmu. A pokud je o strategická partnerství, nejprve k USA. Včera jsme to stručně projednali v souvislosti se zahraničním obchodem a já bych jenom znovu zúraznil své oblíbené týma, téma pardon, a tím je Eh, Severoatlantická hospodářská rada. Já, já si přeji, abychom toho vykonávali mnohem více společně s USA a myslím, že v tom panuje obecný konsensus mezi členskými státy. Vždy uvádíme USA jako jeden, jednoho z našich strategických partnerů. Někdy to směšujeme s dalšími strategickými partnery, kteří jsou rovněž velice významní, ale uh, Domníváme se, že USA je více než jen strategický partner, je to přirozený spojenec. To znamená, že musíme výrazně rozvíjet i hospodářský rozměr našich vztahů, také regulativní spolupráci. Jde tedy o to posilovat transatlantickou vazbu. E, včera bylo rovněž e, zmiňováno Rusko v souvislosti s finančním obchodem. Předsednictví rozhodně podporuje vstup Ruska do VTO. Myslím si, že by to byla všeobecně prospěšná situace pro všechny. Rusko by mělo prospěšenství ve VTO a zároveň veškerá pravidla a podmínky, které ve VTO platí, potom budou, muset být, potom budou muset být plněny všemi. Nyní k Albánii. Já určitě mohu jen souhlasit s tím, že život se obírá svým vlastním tempem a svou vlastní dynamiku. To se mnohokrát prokázalo. Evropský parlament v této věci, tedy ve snaze o smíření obou stran, učinil maximum pan prezident a šéf poslaneckého klubu, pan Schulz, eh, navštívili zemi a byla to tehdy velmi plodná diskuse. Obě strany ujistili, že eh, se budou maximálně snažit o zlepšení situace, ale evidentně k tomu zlepšení nedošlo. Ano, domnívám se, že musíme i v tomto směru aktivně působit, ale jednu věc nesvedeme eh, a nemůžeme dělat. Nemůžeme oběma stranám v tom sporu vnucovat nějaké konkrétní chování. Samozřejmě můžeme pozbuzovat, eh, můžeme jim vysvětlovat, že budou-li se i nadále chovat takto, tak pro ně evropská perspektiva bude na dlouhá léta vzdálená. Doufejme, že to pochopí. Také bychom měli pomoci albánské populaci, která si to zaslouží. Eh, co bych nerad, eh, by bylo stranit v tom politickém sporu jedné či oné straně. Cítím, že někteří z vás by možná raději zaujali to či ono stanovisko, přiklonili, přiklonili se k té či oné straně. To já si nemohu dovolit nejenom kvůli své funkci, ale také proto, protože si myslím, že by to příliš nepomohlo. Samozřejmě všechny strany musí plnit určitá základní pravidla. Mimochodem eh, běží vyšetřování příčin příprav eh, a skutečného průběhu demonstrací. Eh, demonstrace další demonstrace se plánují. Jeden z argumentů, kterým nyní operujeme, je prosím vás, neorganizujte velká schromáždění, velké demonstrace, ne nutně to bude efektivní, ne nutně to zmírní napětí, možná právě naopak. Takže ano, myslím si, že k tomu musíme přistupovat aktivně, ale zároveň eh, musíme vnímat, kde jsou hranice našeho konání. Pokud je o Kosovo a dialog o vízovém styku, je zde velice validní argument, že Kosovo nemůže zůstat černou dírou. Zároveň, jak bych to měl decentně říci, zároveň eh, neexistuje nějaké obrovské nadšení pro liberalizaci vízového režimu v tuto chvíli. Na druhou stranu Kosovo stále ještě musí splnit některé základní parametry. Zatím, pokud vím, Nedošlo například k eh, žádnému posunu u readmisní dohody. Také existují určité, určité problémy v oblasti reintegrace, takže ten proces musí být objektivní, nejprve musí být eh, splněna určitá základní pravidla, základní podmínky. Dále, jak jsou vynakládány prostředky daňových poplatníků? Eh, ve vší úctě, pane poslanče, myslím, že toto je věc, která nepřísluší Radě pro všeobecné záležitosti. Je to otázka, kterou je třeba vznášet u Evropské služby pro vnější činnost. Konkrétně za to se samozřejmě domnívám, že bychom měli být eh, opatrní s prohlášeními, že jsme pouze pláci a nikoli hráči. Já bych doufal, že na Blízkém a Středním východě jsme také hráči, alespoň je to naším cílem. A jakožto člen Rady pro zahraniční záležitosti určitě já osobně zastávám názor, že role, vliv a pomoc a přispění EU je třeba posílit také na Blízkém a Středním východě. Edvarde, vy jste hovořil také o velkém znepokojení ohledně Albánie. Opět souhlasím s tím, že je třeba vyslat společný signál. Já už jsem o tom částečně hovořil, jaký signál by to měl být. Mohu jedině souhlasit s tím, že je třeba koordinovat eh, naše slova, také naše kroky. To je naším, to je v obecném zájmu, také to souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku a tím je rozšíření. Opět eh, zde stojím před otázkou, nebo mi kladete otázku, co je otázka pro pardon, co je rada pro zahraniční věci, co je rada pro všeobecné záležitosti. Například Peru a Kolumbie byly projednány včera na radě pro zahraniční obchod. Ehm, není to snadná věc, protože Rada pro zahraniční záležitosti, jak víte, pokud se eh, projednává eh, otázka obchodu, politiky obchodu, tak tomu má předseda rotující předsednictví. Na druhou stranu, pokud je o e, všeobecné záležitosti, zahraniční záležitosti obecně, tak tomu předsedá vysoká představitelka. E, možná bych se dotkl nyní zásadně otázky, která mi rovněž byla položena, abych totiž vysvětlil svoji roli jakožto rotujícího předsedy Rady pro vnější činnost. Myslím si, že nejde o šedou zónu, ale souhlasil bych s tím, že eh, situace je třeba vyjasnit. Eh, podle mého už v zásadě vyjasněna byla. Chvíli to trvalo, ale řeknu vám pár věcí. Rozšíření patří na Radu pro všeobecné záležitosti. Na druhé straně si přejeme posílit roli Rady pro všeobecné záležitosti a tato rada by měla eh, působit aktivněji v, u horizontálních témat, ať už je o přípravu na zasedání Evropské rady nebo o následné kroky po rozhodnutích přijatých Evropskou radou. Na druhé straně zahraniční záležitosti, zahraniční věci to je rada, které předsedá od přijetí Lisabonské smlouvy vysoká představitelka, nikoli ministr zahraničí země, která zastává roli rotující předsednické země. Já to vidím tak, že jsme členem Rady pro zahraniční věci, kde můžeme být vyzváni k tomu, abychom se ujali zvláštních úkolů. Což je taková výměna či náhrada, která už probíhala i dříve, mimochodem. Já, když jsem se ujímal rotujícího předsednictví, tak došlo k tomu, že vysoká představitelka požádala jednoho z členů trojky, aby se ujal konkrétně úkolů v oblasti zahraničních věcí. A samozřejmě k tomu jsme také připraveni i do budoucna. Ale striktně řečeno, pokud je o zahraniční věci, tak já nemám právo hovořit jménem vysoké představitelky. Ledaže bych byl vyzván, abych ji nahradil, což mohu dělat. Ale zatím mě k tomu nevyzvala. Takže musím být velice obezřetný při, eh, při svých vystoupeních u nějakých prohlášení za Radu ministrů pro zahraničí, které nepředsedám. A nyní, abych se vrátil k vašemu seznamu otázek. Otázka mediálního zákona. Na to zareaguji v jedné či dvou minutách a chci říci, že co jsem doporučil již před pár týdny bylo, aby ti, kdo chtějí vynášet nějaké soudy ohledně zákonů, tak aby se nejprve pečlivě přečetli a zanalizovali. Druhá věc je ta, a to je samozřejmě velice pozitivní vývoj, že Evropská komise si ten text mediálního zákona skutečně přečetla a zanalizovala jej a dospěla k některým pozoruhodným a relevantním závěrům. Takže moje druhá žádost či prozba by byla, aby kdokoliv chce vyslovovat soud či svůj úsudek kolem tohoto zákona, či o jiných záležitostech, jako je svoboda, demokracie a tak dále, tak aby si také přečetl dopis paní komisařky Krusové, který poskytne velice cené informace, pokud je o stav těchto obecných princip či hodnot. Tento dopis žádá určité záruky, aby byly ochráněny zmiňované hodnoty a principy, a co mohu říci, jakožto zástupce Maďarska, je, že my tyto záruky poskytneme. Tak, aby se situace zcela vyjasnila. Navzory tomu, že zde byla řada, řada nedorozumění, že to bylo že to bylo vnímáno často subjektivně, nikoli nestraně a že to vyvolalo velice bouřlivou diskusi. Evropská unie a Čína. Zmiňoval jsem rozdělování pravomocí mezi vysokou představitelku a, a Radu pro zahraniční věci a na druhé straně potom Radu pro všeobecné záležitosti to s tím také souvisí. Pokud o embargo, to je věc, která je na členských státech. Členské státy to čas od času projednávají a doposud vždy dospěli ke společnému postoji, ke stejnému závěru, kterým je ta stávající politika Evropské unie. Eh, Island a které kapitoly budou otevřeny jako první. Obvyklý postup je takový, že se začíná s těmi snazšími kapitolami a poté se pustíme do těch náročnějších. Island je zvláštní případ eh, v tom smyslu, že je členem EHP, takže u celé řady kapitol, no nechci nic předjímat, takže eh, slovo, ale je možné, že některé z těch kapitol budou ve stejný okamžik otevřeny a uzavřeny, protože všechna kritéria jsou již splněna. Takže je možné, že začneme právě s těmito kapitolami, dokonce tady možná eh, bude možné je okamžitě uzavřít a to by samozřejmě byl dobrý podnět pro další vyjednávání o obtížnějších kapitolách které se budou týkat citlivějších záležitostí. Eh, nyní jednání mezi Srbskem a Kosovem. My jsme apelovali na obě strany a vysoká představitelka podnikla v tomto směru několik kroků, aby tato jednání započala co nejdříve. Já jsem Já také sám za sebe chci vyslovit politování nad tím, že tato jednání do posud nebyla zahájena. Nechci z toho vinit žádnou ze stran. Skutečnost je prostě taková, že se to zatím nerozběhlo, a ta představa byla vždy taková a to jsme se vždy snažili sdělovat oběma stranám, že by měli začít tím, co je nejsnažší, tím, co je nejvíce technické povahy, věci, které vůbec nesouvisí se statutem Kosova, ale které by nicméně mohly být velice důležité a relevantní pro, pro občany kteří na tom území žijí a kteří čelí různým každodenním problémům, ať už jde o oblast telekomunikací či základní bezpečnost a podobně. Proto eh, tedy budu i nadále, eh, nadále apelovat na obě strany a hovořit o našem, našem přání, aby tato jednání započala co nejdříve. Turecko Samozřejmě o tom se zmiňovalo několik z vás. Jsou zde teoreticky tři kapitoly, které bychom mohli zahájit. Jednou z nich je energetika, druhou veřejné zakázky a třetí sociální záležitosti. Všechny z těchto kapitol, respektive kterákoliv z těchto kapitol může být otevřena, ale Zjevně jsou zde určité, určité výzvy, určité potíže eh, s kritérií. Nemohu tady slíbit, že některá z těchto tří kapitol otevřena bude, ale co vám slíbit mohu, k čemu se mohu zavázat, je, že se maximálně vynasnažíme, aby alespoň jedna z těchto kapitol zahájena byla. Eh, já vím, už musím končit. Ještě jedno slovo na závěr. Jsem velice vděčen Láslo Tekešemu, že upozornil na podunajskou strategii. Proč? Protože podunajská strategie je nejlepší ukázkou, nejlepším symbolem, nejlepší ukázkou inkluzivní povahy, začlenující povahy EU. Nejde pouze o rozšíření, jde také o makroregionální strategie, které zahrnují celou řadu oblastí. E, v tomto případě jde o 14 zemí, které se toho účastní, z toho 8 jsou členské státy, 6 nikoli. E, to si myslím, že je jasný signál, že tady nechceme stavět nějaké zdi mezi členy a nečleny EU. E, tady jde o makroekonomickou strategii, která tedy ekonomickou strategii, která Eh, bude znamenat také velký příslip z hlediska regionální spolupráce. Pokud je o východní partnerství, tak eh, to už nestihnu zodpovědět. V každém případě eh, zopakuji, že jsem připraven kdykoliv se mezi vás přijít, budete si to přát a děkuji vám za všechna vaše slova, i ta, i ta pochválná, i ta kritická. Děkuji vám za vaše přání hodně štěstí do naší činnosti a jenom mi zbývá zopakovat eh, své přání úzké spolupráce mezi radou a parlamentem za našeho předsednictví. Děkuji mnohokrát. Grazie, signor ministro. Děkuji, děkuji vám, pane ministře. Tím končí naše rozprava a doufám, že skutečně splníme to přání, že se s vámi setkáme v otázkách pro které jste eh, kompetentní. Vy jste skutečně velmi otevřenou osobou, jste otevřen eh, velmi různým tématem a přejeme vám co nejlepší pro následujících šest měsíců vašeho předsednictví. A tím pádem se dostáváme k dalšímu bodu naše jednání, ale prosím, uděláme několika minutovou přestávku, aby jsme mohli do předsednictví vyzvat nové osoby. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, the commissioner... Sim, začneme s panem komisařem, který je mezi námi a nemáme moc času. A také chci mimo jiné samozřejmě přivítat zde našeho přítele již, protože eh, je velice ochotný za námi chodit a spolupracuje s námi a mm, i mm, tedy zde chci tedy eh, přivítat eh, zástupce eh, těch zemí východního partnerství, které také vítám. A výměna názoru o tom, jak to je s politikou sousedství, to je dnešní téma a je to téma, o kterém budeme diskutovat s osobou za to zodpovědnou. dnes eh, ale kromě toho, že budeme poslouchat eh, úvahy pana komisaře, tak také máme další zajímavé věci a to, že i my vám, pane komisaři, sdělíme naše názory a stanoviska. Tedy pan eh, David Sivič Eh, ti eh, vypracovali návrhy usnesení jakožto spravodajové, tak oni je předloží v příštích dnech, takže určitě vám také budou mít co říci. To bude spíše taková bilaterální výměna názorů mm, na tato témata, která spadají do vaší kompetence, ale i naší kompetence. Eh, 26. října vy jste nám eh, představil eh, ty hlavní body, eh, které se týkají právě rozvoje politiky sousedství a dnes dále toto téma prohloubíme společně. Již mm, nebudu zdržovat a Eh, rád bych, abyste hovořil pokud možno stručně, abychom měli prostor i my, a to především ti zmínění zpravodajové, aby mohli eh, eh, s vámi vést takový dialog. Máte slovo, pane komisaři. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, vážení členové, kolegové, přátelé. Je to pro mě potěšení, že tady dnes mohu s vámi opět být, vlastně to již po druhé, je to druhá výměna názoru s vámi na toto téma revize eh, politiky sousedství. Když jsme se eh, sešli poprvé 26. října, tak eh, již tehdy jsem vám sdělil pár názorů, úvah týkajících se této revize. Než si vyslechnu vaše názory, tak dovolte, abych stručně připomněl, eh, jaké jsou ty hlavní otázky, otazníky, které eh, vyplývají z této revize. Asi, jak si budete pamatovat, my jsme položili našim partnerům tři otázky eh, tedy našim partnerům, tedy členským státům a dalším zainteresovaným stranám. Za prvé, mm, celková dlouhodobá vize této politiky. Za druhé, soubor eh, specifických konkrétních cílů v různých oblastech, tedy ten střednědobý horizont. A třetí, nástroje a zdroje, které potřebujeme pro splnění těchto cílů. Dovolte, abych trochu více toto rozvedl. Co se týče té dlouhodobé toho dlouhodobého procesu revize, tak to nám mm, se, zám se potvrdila ta společná vize, kterou máme. Chceme prostor, kde bude panovat politická spolupráce, která bude co nejužší a kde bude docházet co, k co možná nejhlubší ekonomické integraci. Asi mm, samozřejmě nevyhnutelně naši partneři zdůrazňovali, že Eh, eh, potřebují eh, více tedy pomoci v těch reformách. Potom jsme i hovořili o společných hodnotách, demokracie, lidská práva a právní stát a e, že tyto společné hodnoty musí být ústředním kamenem těchto politik. Ať se podíváme na východ či na jih, tak zde máme jasné důkazy toho, že můžeme a já jsem přesvědčen, že bychom i měli více, více podporovat e, silné aspirace našich partnerů a národů tam žijících. Jeden frekventovaný návrh je, že tento dlouhodobý model této politiky sousedství by měl být model hospodářského prostoru. Evropského hospodářského prostoru. To je samozřejmě ale struktura, která je konfigurována pro ty partnery, kteří jsou ekonomicky rozvinutí, rozvinutější. To znamená, že tito partneři by museli se více rozvinout a museli by akceptovat určité limitace pro svá rozhodování. Bude to politicky a ekonomicky proveditelné i udržitelné u nich? Další frekventovaná otázka je, jak naši partneři ehm, ehm, by mohli své dlouhodobé strategie lépe propojit s našimi strategiemi. To je něco, kde bychom velice uvítali vaše názory. A Kdykoliv někdo hovoří o ambicioznějších nabídkách, tak nevyhnutelně narazíme vždycky na otázku diferencovaného přístupu diferenciace. Většina zpráv to také zdůrazňuje a já zcela souhlasím s větou, kterou používá pan Šivěc ve své zprávě o tom, eh, jak zintenzivnit eh, vztahy s nejlepšími partnery a jak eh, to může pozitivně ovlivnit i nás. Můžeme být tvrdší nebo rigoroznější při aplikaci této diferenciace eh, a jak to potom by mělo probíhat v praxi. Teď konkrétní mm, střednědobé cíle. Eh, naší politiky sousedství, tak zde eh, bych uvítal i vaše náměty, především governance, řádná zpráva, eh, konf, konflikty, integrace, ekonomická mobilita. A pokud jde o governance, jak můžeme posílit ten dialog o lidských právech? jak eh, i eh, podporovat to, že budou tyto partnerské země respektovat standardy Rady Evropy a OSN, jak posilovat soudnictví, soudní moc, tak abychom efektivněji bojovali proti korupci. A jak i mm, my bychom mohli eh, podporovat více občanskou společnost. Vleklé konflikty a podobné situace zde Mm, mm, bychom měli asi eh, povýšit naše aktivity na vyšší úroveň. Potom volají naši partneři, to nám dá, umožňuje i Lisabonská smlouva. Ekonomická integrace. Eh, postup postupná, postupné vytváření mm, těchto eh, tedy prostorů, to je něco, co pomůže našim východním a jižním sousedům, ale jak tento nástroj i bude uspůsoben našim potřebám, tedy potřebám Evropské unie a eh, těmto partnerským zemím. Mobilita. Jaké by byly parametry takové našeho přístupu, eh, který zajistí mobilitu, která bude prospěšná pro obě strany a aby nebyla ani podkopána bezpečnost. A e, e, je, zde musíme nastavit podmínky pro e, uvolňování vizové povinnosti, kterou budeme uvolňovat těm nejvíce pokročilým partnerům. A co mobilita pracovní síly? Je zde proto prostor? A potom poslední téma, adekvátní nástroje a zdroje. Je nutné aby naše cíle se změnily v činy, v realitu. Je to téma citlivé pro řadu členských států EU, ale je to téma, kterému se nelze vyhnout. Potřebujeme adekvátní finanční prostředky, které budou zakotveny v těch nových finančních výhledech, které budou podporovat realizaci našich politik. A zde vidím, že i vy voláte po eh, řádném financování těchto politik zde v tomto určitě budeme potřebovat vaši podporu a vítáme vaše náměty, nejenom pokud jde o tu úroveň financování, ale také pokud jde o to, jak zlepšit ty konkrétní výstupy naší pomoci. Pane předsedo, než uzavřu, tak pár slov k té ministerské konferenci, která se plánuje na příští týden. Víme ze zkušenosti, že to, když eh, schromáždíme všechny ministry eh, zahraničí z regionu, že to není snadný úkol toto zajistit. A eh, téměř všichni naši partneři z jihu nám řekli, že se jim to nepodaří, protože Eh, se zúčastní tedy konference eh, v Kataru o východním Jeruzalému, takže asi eh, mm, mm, situace není moc nazrálá, takže jsme se dohodli, že tuto naši akci zrušíme, což nebrání tomu, že si nadále nebudeme vyměňovat intenzivně názory a i 20. Mm, dubna se plánuje naše publikace a možná Mm, tím bych mohl tady skončit a já vím, že vaši eh, zpravodajové již eh, začali, respektive skončili s přípravou svých dokumentů. A mm, dnes se tedy jde o výměnu názorů a určitě eh, vašim rezolucím budu věnovat maximální péči a pozornost a doufám, že dnešní rozprava eh, určitě bude pro nás velkou inspirací a bude eh, pro nás takovou i politickou podporou, abychom mohli v našem sdělení eh, zakotvit ty nejvíce možné ambiciozní návrhy. Děkuji, pane komisaři. Jak my jsme si i přáli na začátku, tak dnes nepůjde jenom o to, že vás budeme poslouchat, ale také i budeme eh, i my sdělovat naše náměty, pokud jde o tyto tendence v této politice eh, sousedství a já dám slovo nejprve panu Sjevičovi, který pohovoří na toto téma a samozřejmě toto téma je docela složité, ale prosím respektujte čtyři minuty, abychom mohli poté zahájit širší rozpravu. A eh, takže prosím, pane Sjeviči. Děkuji bardzo, pane předsedající, děkuji panu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři za detailní úvod do této diskuze. A jako obvykle ten způsob, jak vy prezentujete téma, to je způsob velice strukturovaný, uspořádaný, což nám pomáhá. A e, podle našeho názoru e, to, čeho jsme doposud dosáhli, i e, to, co se navrhuje v návrhu zprávy, to vychází e, z metody, kterou navrhl pan komisař. On zde opakoval ty tři otázky. Takže zde Evropský parlament a já, jakožto zpravodaj spolu e, s, s našimi stínovými zpravodaji z dalších politických frakcí, jsme si tímto zjednodušili úkol. A já myslím, že je třeba se podívat na širší kontext a e, připomenout si, že ta politika sousedství, která je z roku 2004, že ta byla navržena v době největšího rozšíření Evropské unie. A e, vlastně e, to byla taková vlastně jakoby druhá cena pro ty, kteří úplně nevyhráli, nevstoupili, ale eh, mm, dalo se jim tedy toto místo. A, mm, ale situace za těch sedm let se dramaticky změnila a mění se velice dramaticky. A tato politika sousedství nám ukázala, že co se také mění, jsou potřeby našich partnerů. Zde dovolte, abych zdůraznil, že za těch sedm let my eh, jsme zaznamenali dramatické změny na straně našich východních partnerů. Byly to změny pozitivní, jako třeba posilování demokracie na Ukrajině, ale také i negativní trendy, třeba v Bělorusku. Tudíž eh, ne všechno jde správným směrem, ale jsou to takové situace nahoře a dole ale dnes, i když to není zrovna v centru mého zájmu, tak bych měl e, říci, že na severu Afriky, tedy v zemích Magrebu, tak tam e, padají zdi, protože tam byly zdi, které chránily totalitu a dnes padají třeba v Tunisku. Takže naše politika vždycky musí být aktuální a relevantní podle Eh, potřeb lidí. To platí tedy i pro tu Ukrajinu, pro Moldavsko a tudíž my neseme velkou odpovědnost, protože to znamená od nás co? Odvahu a odpovědnost. A eh, to, eh, co budeme sdělovat, to musí být adekvátní nejenom pro mm, politiky, ale i musí být adekvátní to, co budeme říkat lidem. Dále ty body, které jsou obsaženy v návrhu zprávy. K tomu bych řekl, že o co nám jde, je to, abychom pokračovali s politikou sousedství, poněvadž to je eh, nyní eh, politika, která se i realizuje v rámci takzvaného východního eh, partnerství. Samozřejmě chceme diferenciaci, ale takovou chytrou diferenciaci ale je třeba si uvědomit, že problémy na východě i na jihu jsou často podobné. Je to problém s demokracií, s lidskými právy, se svobodami, i když samozřejmě eh, společnost eh, je jiná na východě, na jihu a v různých zemích, ale eh, ty výzvy jsou podobné. A něco nového v této zprávě. My zde navrhujeme, že bychom měli se snažit o přímé kontakty s občanskou společností, eh, s mládeží, s médií. Měli bychom se snažit se skontaktovat eh, i s různými institucemi jako samozprávami, tedy těmi eh, nižšími správními celky a dostat se lokálně k lidem, protože v tomto úkolu možná to poslouží lépe, než jednat s ústředními vládami. Chceme i rozvíjet naši vizovou politiku, protože to je potřebné pro lidi. E, často je to mm, taková překážka, e, kterou špatně vidí lidé a občanská společnost. Mm, tato vizová povinnost. Další takové těžké téma, které i zmínil pan komisař, je to otázka financování. Evropská unie musí jasně říct, kolik peněz na to chce vynaložit. Samozřejmě doby jsou těžké, ale tomuto tématu se nelze vyhnout. A takové předposlední téma, které mám na seznamu, a tím uzavřu pomalu. Musíme jasně deklarovat Eh, jaké jsou výhledy těchto zemí se stát členy EU. To jsou jejich aspirace. A eh, eh, samozřejmě dnes jim nenabízíme nic konkrétního, ale hm, hm, hm, protože musí mít určité výhledy, určitou perspektivu, potom snáze budou provádět ty svoje reformy, ty změny. A ještě poslední poznámka. Nyní bych chtěl zmínit eh, před eh, prezidenta Euronestu. Chceme, aby Euronest také se stal partnerem eh, v našich diskuzích. My se snažíme, aby Euronest mohl vyjadřovat své názory, protože tady jde o tu parlamentní dimenzi, kterou třeba posilovat. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, zpravodajům zde a také i eh, chci poděkovat eh, mm, spolupracovníkům z Evropské komise, která s námi velice spolupracovala a je třeba si uvědomit, že jsme na začátku cesty, protože dnes se nám předkládá eh, takový předběžný návrh. Zatím zde není žádný konkrétní mandát, ale Určitě i teď v této fázi eh, to bude užitečné pro pana komisaře eh, znát názory o revizi. Děkuji, pane Sivěči. A nyní má slovo pan Salafranka, který bude hovořit jako náhradník nebo zástupce zpravodaje Davida, eh, který má zprávu o té eh, středozemní dimenzi, protože tady on není, takže to bude koordinátor frakce, který ho nahradí. A eh, potom také dále jako koordinátor za EPP také se i vyjádří ke zprávě pana Sivěče, tedy k východnímu partnerství. Ale sedm minut, ne více. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být co nejstručnější dnes v podstatě eh, Eh, budu hovořit eh, za pana Davida eh, k té jižní dimenzi, který bohužel onemocněl a dokonce by to údajně mohlo být prý nakažlivé, takže mě požádal, abych zde ho zastoupil. A potom další kolegyně, za kterou budu hovořit, tak ta sice není nemocná, ale je na jiném výboru, takže já budu hovořit také za ní, za frakci. Takže velice stručně. Za prvé jménem těchto obou členů mé frakce bych chtěl sdělit toto. On, oni mě požádali, abych eh, eh, poděkoval panu Filemu za všechny ty kontakty, které byly velice čilé za poslední měsíce. Eh, jsou to velice čilé kontakty nejenom s parlamentem, s členskými státy, ale s dalšími partnerskými státy. Za to děkuji. A oba zpravodajové, tedy stínový zpravodaj, také spolupracoval na tomto a my jsme se snažili tedy co nejvíce tedy e, vlastně e, rozpracovat takové ty společné body těchto obou geografických oblastí. Je třeba si uvědomit, že musíme mít konkrétní cíle naší politiky bez e, sousedství s našimi sousedními státy. Je třeba zavést to, čemu se říká best practices. Je třeba mít konkrétní cíle. To je asi nejlepší způsob, jak učinit pokrok. Samozřejmě jako základní princip eh, jsou ty hodnoty, eh, mm, naše hodnoty, které se musíme snažit vyvážet. Jsou to hodnoty, které inspirují všechny naše kroky. A také pan David i paní Janaku eh, mají za to, že by bylo zajímavé mm, prosazovat eh, spolupráci mezi EU se sousedy, ale také i takovou nadregionální subre, nebo takovou, pardon, regionální spolupráci mezi samotnými těmi partnerskými státy, mezi nimi. Pan David říká, a já souhlasím s jeho hodnocením, že je třeba zdůraznit eh, téma Unie pro srození moře a je třeba vyjádřit politování, že druhý summit se nemohl konat, ani ministerská schůzka se neuspořádá. Pan David také říká, že eh, eh, jeho eh, zpráva neobsahuje konkrétní země, je o globální strategii. A na druhé straně také velice jasně mm, chtěl zdůraznit, že podporuje hm, usnesení Evropského parlamentu, které byly eh, odsouhlaseny, které se týkají persekuce křesťanů v těchto zemí a to je třeba zdůraznit eh, hm, a také i mě požádal nebo řekl, a to je naš dnešní téma, že nechtěl tam hovořit o situaci v Tunisku, poněvadž eh, ta, protože eh, asi v Dubnu by to již bylo to, co bychom tady teď říkali o Tunisku zastaralé a eh, je třeba tedy ještě mm, si udělat konkrétnější obrázek. Dále i on, i stínoví zpravodajové se na tom dohodli. A teď pokud jde o tu část paní Janaku, pane File, eh, dvě konkrétní připomínky. První, ta se týká odstavce 18, ve kterém se stanoví, že Eh, větší rozpočtová podpora, podpora, podpora rozpočtu, to je základní nástroj který eh, je takovým vždycky reálným stimulem. To je velice motivující, je taková dobrá pobídka. Takže ale je třeba zavést správnou kondicionalitu, podmínky, především pokud jde o transparentnost rozpočtu, kontroly plnění rozpočtu, pokud jde o korupci, eh, se kterou je třeba skoncovat, pokud jde o vůbec schopnost eh, té země, která dostane pomoc do rozpočtu, použít tyto prostředky efektivně a pro daný cíl. Na druhé straně, také se domnívá, že politika sousedství také by měla být nástrojem pro rozvoj různých e, řešení e, i těch takzvaných zmrazených vleklých konfliktů, které jsou tam latentní nebo které tam existují, a to především e, prostřednictví neformálních kontaktů, kdy se budou navazovat i kontakty s těmi vůdčími osobnostmi občanské společnosti v těchto zemích a třeba a především je třeba podporovat eh, eh, princip, že se e, využijí i ti zvláštní vyslanci Evropské unie. My jsme dnes o tom dopoledne diskutovali a v tomto smyslu já bych rád e, vám zopakoval, pane komisaři, e, mým jménem i jménem EPP, že si velice vážíme vaší činnosti a chci vám říci, že jsme ochotni spolupracovat s vámi, stejně jako ostatní kolegové, tak, abychom co nejvíce tedy vytěžili z námětu a nápadů, které i vyplynou ze rozpravy s Evropskou Evropského parlamentu. Děkuji, pane Salafranco. A nyní eh, má slovo místo předseda Pasku. Dvě minuty, prosím. Thank you very much. Děkuji a já bych chtěl zde Eh, s potěšením kvitovat, že eh, jste vždy ochoten spolupracovat s naším výborem, že jste vždy k dispozici a vy, pane komisaři, vy jste dobrým příkladem, vy se chováte exemplárně v tomto a já doufám, že se to do budoucna nezmění a že budeme se těšit vaší přítomnosti častěji. V Tunisku jsme zjistili, že eh, lidé mají za to, že ten režim byl skorumpovaný a zbavili se ho ale já jsem neslyšel vůbec nic tady v parlamentu, eh, jak se k tomu, k té situaci staví EU. A teď jsem si přečetl v tisku, že eh, prosákly určité dokumenty, které se týkají palestinské samozprávy, tam, kam proudí od nás velké peníze. A to se mi nelíbí. Já nechci, abychom jednoho dne zjistili, že i tady jsme udělali chybu. Kromě toho, eh, mírové jednání na Středním východě se zablokovalo. A jak tedy, jaké, jakou zde vidíme možnost my jako Evropská unie, abychom skutečně přispěli k odblokování těch jednání? Jaké místo si eh, uděláme v rámci tohoto vyjednávání? A v tomto případě eh, ta jde o to, zdali eh, ta, a teď ta smlouva eh, nám pomůže tedy eh, hrát lepší roli při řešení tohoto konfliktu, anebo to bude naopak. Děkuji, pane Pasku. A nyní má slovo paní Brantner dvě minuty. Děkuji velice stručně, mm, pane Filek, k tomu, co jste řekl jenom dvě poznámky. Za prvé, eh, vy jste eh, zmínil občanskou společnost a jak podporovat lidská práva demokracii. Eh, velice správně jste eh, poukázal na to, že potřebujeme více peněz. I potřebujeme více peněz na nástroj pro lidská práva, ale eh, to je jeden z způsob vlastně, jak můžeme i podporovat občanskou společnost bez dohody s, s oficiální vládou. A tady hezký příklad vidíme v Severní Africe, o Tunisku, ale budeme hovořit později. Musíme tedy mít peníze pro to, abychom mohli toho dělat více a mm, možná ty peníze převést z jiných oblastí asi mm, celkově se nám prostředky nenavýší, ale možná musíme přehodnotit priority. A e, možná asi ta naše strategie by měla být nežádat více peněz, ale přehodnotit priority. Kde bych asi e, já dělala škrty, je ta přímá podpora do rozpočtu těch partnerských zemí. Tedy mm, v některých zemích Střední Asie děláme takovou přímou rozpočtovou e, podporu, ale není to propojeno s konkrétními projekty a je to vlastně mimo jakoukoliv kontrolu e, nevládních společností, nevládních organizací. A mm, velice takže je třeba, aby e, kom, když tuto podporu poskytujeme, aby ty nevládní organizace měly pod kontrolou, co se s těmi penězi děje. Děkuji, paní Brandner, a nyní má dvě minuty pan Zala. Thank you, dear colleague. Děkuji. Zareaguji na zprávu pana Šivěce a potom položím jednu otázku panu komisaři. Ehm, nechci ehm, Respektive na adresu zpravodaje bych rád řekl, že podle mého vypracoval velice informacemi nabitý a hodnotný návrh zprávy. Proto mám pouze dvě připomínky. První je ta, že plně souhlasím se zpravodajem, že je třeba jasně rozlišovat na základě dosaženého pokroku v dané zemi. Ti, kdo se, ty země, které se vedou nejlépe, by měly dostat nějakou hmatatelnou odměnu či výhodu od EU, ať už oblasti e, obchodu, vízové politiky či politického dialogu. A v této souvislosti je podle mého vhodné explicitně uvést Moldavsko ve vaší zprávě. Moldavsko je skutečné, skutečně tím příběhem úspěchu v posledních letech a, a je třeba to vyzvihnout. Dále, co shledávám jako problém, je, že vaše zpráva vůbec nezmiňuje Rusko. Myslím, že Rusko je klíčovým faktorem eh, našem východním sousedství a důležitým hráčem mezi partnerskými, různým hráčem pro partnerské země. Také víme, že Moskva je od začátku skeptická či dokonce kritická vůči této iniciativě východního partnerství, ale myslím si, že postoj Ruska se změnil a víte, že Rusko se stalo jedním z přátel východního partnerství, což je neformální skupina zemí Domnívám se, že bychom měli využít této příležitosti a pozbodit Rusko k účasti na činnostech a projektech východního partnerství. Zvýšená účast Ruska by nejenom posílila důvěryhodnost východního partnerství eh, v očích našich partnerů, ale zároveň by to mělo pozitivní dopad na naše bilaterální vztahy s Ruskem. Myslím, že Rusko se tedy zaslouží zmínku ve vaší zprávě a možná je to zároveň i otázka na pana komisaře Fileho. Pane Zala, já se omlouvám panu Tanokovi. Já jsem mu měl dát slovo dříve, ale já jsem byl roztržitý, protože vy jste koordinátorem za ECR. Jsem také stěným zpravodajem pro obě zprávy a dvakrát jsem byl zpravodajem předchozím funkčního parlamentu pro uh, eh, ENP. A je zajímavé, že na začátku jsem byl jako zpravodaj sám pro eh, celou politiku sousedství, pak jsme měli dva spolupravodaje pro východ a jich a nyní máme dokonce dvě samostatné zprávy. Já si myslím, že to je ukázkou toho, eh, což je předvídatelné, že eh, v parlamentu i v komisi jsme si stále více vědomi toho, že samozřejmě Maroko, Moldavsko, Jordánsko či Gruzie spolu mají jen málo společného, kromě geografické blízkosti EU. Gruzie nemá ani hranici s EU, ani hranici s kandidátskou zemí, což bývalo kritériem, podle těchto nových kritérií by Kazachstan mohl být také součástí politiky sousedství. O to já jsem se v minulosti zasazoval. Nicméně situace taková, jaká je, ta architektura vypadá tak, jak vypadá. Ale mnoho se nezměnilo od roku 2006, když jsem se poprvé začal touto politikou zabývat. Ukrajina stále není ani eh, dezignovanou potenciální kandidátskou zemí, na rozdíl od Albány, která je možným kandidátem eh, na členství v EU, i když i teď, když tady mluvíme, jsou stříle, se střílí na demonstranty Eh, v zemích, eh, pardon, v ulicích eh, Tyrany a Moldavsko také, pardon, Ukrajina také není stále ještě kandidátskou zemí. Všechny zmrazené konflikty jsou i nadále zmrazené, možná kromě toho, že u Náhorního Karabachu je situace téměř proto, aby to přešlo v otevřený konflikt opět. Bělorusko má stále svého diktatora Lukašenka, Euronest, na který jsem upozorňoval ve své zprávě, stále ještě ne, se nerozběhl a Gruzie, což je hospodářské nejvíce zreformovaná země a nejtransparentnější, stále eh, bohužel eh, trpí eh, ruskou okupaci ještě více než předtím. Na jihu západní Sahary zůstává situace nevyřešená a stále více dochází k pronásledování osob v zemích, jako je Egypt či dokonce palestinská území. Takže skutečně vnímám celou politiku dosti depresivně, ale přesto vám přeji hodně štěstí, pane komisaře. Děkuji, pane Tanoku. A nyní má slovo pan předseda delegace pro vztahy s Běloruskem, pro pan Protasěvič. Dvě minuty. Děkuji, předsedající. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval oběma zpravodajům, zejména polskému kolegovi, přestože e, přichá, pochází z jiné části politického spektra, mám na mysli pana Šivěce a jeho zprávu o východním rozměru politiky sousedství. To je věc, která je e, bližší mému srdci. Konkrétně bych rád poblahopřál panu zpravodaji k tomu, že v návrhu zprávy zmiňuje význam občanské společnosti. a zdůrazňuje v jedné z pasáží, že občanská společnost by měla mít eh, významným partnerem pro EU při provádění našich politik východně od našich hranic. A že bychom tedy měli podpořit eh, fungování nevládních organizací. Pokud je o otázky na pana komisaře a otázka pana Šivěce ohledně vyhlídek na členství, měli bychom se tím zabývat. Často jsme obvinováni z toho, že uplatňujeme dvojí metr na sousední země, jak na východ, tak na jich. K některým přistupujeme jako k evropským sousedům, k jiným jako k sousedům Evropy. Nicméně pokud očekáváme, že provedou reformy v oblasti hospodářského eh, a veřejného života a v, v oblasti lidských práv, eh, tak vyhlídka na členství bude určitě více motivující než pouze posílená spolupráce. Děkuji, pane Potasěviči. A nyní má slovo pan Bostináru, zpravodaj pro Albánii. A 1. E, února jsme naplánovali zde právě rozpravu na AFETu o, na, e, na téma Albánie. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Moje otázka se nebude týkat východního partnerství, ale Albánie, protože je to opravdu horké téma a vy jste jeden z těch, kdo toho vědí nejvíce o vývoji v loňském roce. Minulý pátek konečně začal dialog, ale vyměňovaly se kulky. To by mělo varovat, prv, varovat všechny. Vy jste se v uplynulých měsících zapojil do eh, usnadňování dialogu mezi oběma bloky a do, do toho, aby se začalo dát eh, řešení pro tu zablokovanou situaci, která v Tyraně přes dva roky přetrvávala. Také jsem byl v kontaktu s Evropským parlamentem, kde alespoň dva největší poslanecké kluby, eh, ledovci a sociální demokraté, doufali a pomáhali, ale přesto se věci neposunuly kupředu. Jaké vaše hodnocení aktuální situace v Albánii? To je můj první dotaz. Dále, co bychom měli činit pro to, abychom zabránili explozivnímu řeš, řešení té situace a konečně, co budeme dělat, pokud se e, řešení nenalezne? Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty má slovo pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodajům ale rád bych eh, to také zestručnil své vystoupení a uvedl, že jižní rozměr evropské politiky sousedství je určitě zastíněn nevyřešenými problémy v tomto regionu Hovoříme o Unii pro středomoří, která je zcela neakceschopná a pokud se setkáváme na tomto fóru, tak vždy ta diskuse uvázne na debatě mezi dvěma protistranami a jejich diskusí o řešení pro situace na Blízkém východě a e, neposouvá se to nikam. Takže nevím, zda si my to zprávami budeme schopni ten problém řešit, e, nebo s, e, s tím dokumentem. Takové dokumenty nic neřeší. Já jsem dnes se dozvěděl, že generální tajemník Unie pro Středomoří podal demisi. Já jsem se vůbec divil, že ten post přijal, protože je mu 42 let a je to přitom funkce spíše pro někoho v mém věku nebo pro někoho, kdo eh, se, kdo se za chvíli stáhne z politického života. Eh, on tedy neřekl, proč eh, se vzdává toho postu, ale chápu jeho frustraci, protože tato organizace je opravdu zcela ochromená. Já bych tady jenom ještě potrhl to, co již řekli kolegové, že totiž pokud se nám nepodaří postupy v řešení pálivých problémů v tomto regionu a teď se každý den objevují ještě nové problémy, tak eh, všechny ty projekty jsou k ničemu. Děkuji. Děkuji, pane Weigle. Není pan Schulz na dvě minuty. Herr Kommissar Fühle, ich möchte mich aus Pane komisaři File, já bych vám chtěl skutečně poděkovat za velmi úzký kontakt s naším výborem. Tak máme možnost být aktuálně informováni o otázkách. A vy jste byl také přítomen, když dávali zprávu zástupci běloruské delegace. A já se vás ptám, jak vypadá stav východního partnerství s Běloruskem? Co se nám podařilo dosáhnout a myslíte si, že ta suspence je skutečně správným politickým cílem? Já jsem se ptal pana Van Rompuye, zda by nebylo vhodné, tak jako například západoafrické přátelství s ohledem na pobřeží Slonovinu, by eh, pověřilo Lady Ashton, aby skutečně vyrazila do Minsku a aby jsme zcela jasně jako EU vyjádřili naše požadavky. Bylo řečeno, že setkání o východním partnerství v Budapešti asi nebude to vhodné, protože my jsme v Praze 2009 již probírali kapitalu kde právě tato země se nemohla zúčastnit tohoto partnerství. Myslíte si, že 31. ledna se vyjádříte v tom směru, aby Lukašenko se vyjádřil k těmto otázkám? A půjde o to, abychom hledali skutečný kritický dialog ještě předtím, než sáhneme eh, k sankcím. Děkuji, pan Šulce. pan Šulce. A není pan Obiols. stínový zpravodaj pro jižní rozměr evropského sousedství. Na dvě minuty. Eh, eh, Já budu mít tři komentáře. Již celá léta byla situace ve frakci situaci taková, že jsme neustále znova opakovali, že je důležité mít určitou rovnováhu mezi východním a mezi jižním partnerstvím v naší politice. A já nyní hovořím v souvislosti se zprávou eh, pana Mario Davida. My jsme s touto zprávou nesmírně spokojeni. Jsme spokojeni s jeho postupem, ale využiji přítomnosti pana komisaře a zeptám se ještě na jednu věc. Chci říci, že v současné době ta situace ve Středomoří je relativně dramatická. A je zde eh, ten neustálý tedy požadavek eh, té jižní dimenze eh, politiky sousedství a eh, mm, to tady nejde jenom o zdroje, ale je třeba, abychom měli politickou vůli od Libanonu po Tunis, přes konflikt na Středním východě, přes tu zneklidňující situaci v Egyptě. Já si myslím, že tady jsou toho jasné důkazy, jsou jasné tedy důvody pro to, abychom my eh, eh, v Evropě tedy eh, se k tomu postavili, k těmto zemím, které jsou sice odlišné, ale mají společného jmenovatele, a to je krize. A teď velice rychle, to je situace v Tunisku. Tunis a jeho demokratický vývoj, to by mělo být úspěšné, success story. A role Evropy sice není zde podmiňující, určující, ale je významná. A je důležité tedy, abychom měli takzvanou tax force, pracovní skupinu na to, která e, bude dbát na to, aby Evropa přispěla k skutečnému přechodu k demokracii, tak aby se tam skonsolidovala demokracie v této republice a aby to skončilo úspěšně. A třetí rychlý bod, ten je následující. Jak i řekl kolega Weigl, dnes dopoledne jsme slyšeli o demisi generálního tajemníka Unie pro Středomoří, takže to je další důkaz toho, že to nefunguje. A je třeba tam věci jasně vymezit, stanovit ty základní osy spolupráce. A je třeba eh, jasně i vymezit, jaké tam směřují naše nástroje politiky sousedství a eh, dohody o přidružení. Takže zde ta potřeba tam v té Unii je velká. Já připomínám kolegům, že pokud jde o Tunisko, tak my jsme tady na programu naplánovali toto téma po tomto bodě máme naplánované i vystoupení pana komisaře na toto téma, takže prosím to až potom, po té, co se k tomu pan komisař vyjádří. A nyní na dvě minuty eh, má slovo eh, kolega Ancieri. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři, protože je vždy hm, k dispozici a ochotný. A my musíme zde jasně říci, že Evropa trochu se uzavřela mm, eh, sama do sebe a mm, eh, protože mm, byla trochu unavena z toho rozšířování a z té finanční ekonomické krize a eh, to mělo dopad i na ty naše politiky. Takže my musíme vít z této premisy, a musíme tedy eh, přehodnotit tuto naši politiku sousedství, která zatím mm, naráží na limity, na hranice, které především znamenaly, že ta naše zahraniční politika je slabá a to byla jedna velká limitace toho. Dále i neaplikovatelnost eh, nebo neaplikace eh, pod mm, těch mm, kritérií kondicionality. Eh, my často jsme dávali sice peníze výměnou za demokracii, ale nebyli jsme schopni to řádně podmínit a dále pokud jde tedy o mm, ty nástroje, tak eh, zde my musíme jasně eh, volit eh, tyto nástroje a třeba když jde o středozemní moře, tak musíme to propojit s, s tématem středního východu a teď se hovoří o té task force, která bude řešit tu těžkou situaci tam a která nadále bude těžká a zde mm, jak to vypadá, že mm, to by mohlo mm, to zablokovat rozvoj situace v celé oblasti, takže je třeba řešit tam ty podmínky. Dále bychom si měli zvolit priority a e, já si myslím, že je třeba mít nový kulturní a politický přístup a pokud bychom měli mít tento nový přístup, tak bychom do, e, e, do centra dát eh, tu novou politiku eh, partnerství a měli bychom mm, do mm, centra našeho zájmu dát eh, ty politiky, které budou nově přistupovat k těmto regionům. Děkuji. Děkuji, pane Pansieri, a závěrem mm, na dvě minuty má slovo paní Gomez. Děkuji, pane předsedo. Také bych ráda poděkovala panu komisaři za jeho častý kontakt s námi. Já jsem měla možnost eh, pročíst si mandát pro vyjednání Ramsové dohody s Libií nedávno a zarazilo mě to, překvapilo mě to, protože to vypadalo, jako by členové rady žili v jiném světě. Jako kdyby tady šlo o zemi, která sdílí naše hodnoty, jako je demokracie, Eh, právní stát a lidská práva. Vy jste řekl, že všechny zainteresované strany, všichni členi, všichni členové NATO toto zdůrazňovali v rámci NP, ale musíme si být vědomi toho, že, že ti naši partneři, ne všichni, um, nás vnímají podobně a jsou stejně ochotni se připojit k našim základním hodnotám. Takže já si myslím, že ten, ten přístup z dola nahoru, který je navrhován ve zprávě pana Sivěce a také ve zprávě pana Davida, je adekvátní. Je to tady přístup zaměřený na občanskou společnost a posilování institucí občanské společnosti, které mohou změnit situaci. Musíme se ponaučit eh, z toho, co se stalo v Tunisku. Nemusíme podporovat vlády, které jsou často diktátorské, musíme podporovat občany. Samozřejmě musíme s vládami udržovat styky, protože jinak bychom v těch zemích vůbec nemohli působit, ale musíme eh, postupovat inteligentně a vkládat prostředky do programu, které podpoří občany, instituce, soudnictví, svobodná média, ženy. Ženy eh, se dávají klíčovou roli v tom jižním rozměru ENP, eh, e eh, často jde o islámské společnosti a situace žen je důležitým prvkem demokratizace a samozřejmě se musíme také zaměřit na mladé. Je třeba tedy počítat s programy, které propojí vývoj, rozvoj v těchto zemích eh, s naším rozvojem, s rozvojem našeho růstu, bezpečnosti, obnovitelných zdrojů energií, boje proti klimatickým změnám, uchování vodohospodářských zdrojů. Otázka zaměstnanosti mezi mladými je klíčová v Evropě i v našich partnerských zemích. Dále otázka konfliktu. Není možné, aby se EU i nadále tvářila, že nemá žádné stanovisko k situaci na západní Sahaře, že se dokonce ani nesnaží tam přispět k nějakému řešení. E, že se nesnažíme nějak přispívat eh, k další integraci mezi Marokem a Žirskem. Eh, můžete nám, eh, pane komisaři, říci, jak se vynakládají prostředky na oblast západní Sahary, naše prostředky? Pokud ne, jak je to možné? Měli bychom žádat nějaké informace. A dále, pokud byste nám mohli říci svůj názor na dopad situace v Tunisku, v, v sousedství, v, v daném regionu? No, druhý bod zprávy pana komisaře potom, ale to je další téma, takže teď k těm, tom prvnímu tématu celá řada otázek, tak prosím, buďte kompletní a struční. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve učinil pár obecných poznámek a potom se dotknu konkrétních témat. Já si opravdu velmi cením této diskuse, protože zde nejde pouze o to, jak odpovědět na vaše dotazy, ale vaše názory mě skutečně zajímají. První dotaz, nebo první věc, která se zazněla, jde o to, že politika sousedství by se měla stát eh, skutečným nástrojem pro partnerství eh, s občanskou společností, ne pouze s oficiálními představiteli těch zemí. To je, to je první věc. Druhá věc, na konci to přeskumu politiky sousedství chceme, aby to vyústilo v takovou ENP, která bude odrážet, odrážet novinky přínosy Lisabonské smlouvy. To za A a za B. ENP, která poskytne základ pro to, abychom dokázali lépe rozlišovat mezi jihem a východem a v rámci jihu i v rámci východu. A do třetice, e, nová politika sousedství by nám také měla pomáhat e, dosáhnout vyváženosti mezi konsistentností na jedné straně, ale také na druhé straně potřebou pružnosti. Tak, abychom e, se nevykovovali z jednoho extrému do druhého, ale zároveň, abychom dokázali reagovat efektivně na potřeby těch různých společností. Moje třetí poznámka. Evropská politika sousedství ENP je a bude partnerstvím založeným na hodnotách a principech demokracie, právního státu, řádné zprávy věcí veřejných a lidských právech. Za B, respektive za druhé, u tohoto bodu, zároveň musíme a já se omlouvám, že možná až nadužívám ta další slova, ale nebo že špatně používám následující slova. Eh, politika sousedství není Nobelovou cenou za, za něco. Je to z naší strany závazek pomáhat svým sousedům. Pomáhat jim v provádění reform a postupovat tak, aby přínos z toho neměla pouze část dané společnosti, ale aby ty přínosy byly sdíleny celou společností. A dále je třeba si uvědomit, že panuje obrovská konkurence. Naše hodnoty a náš způsob zprávy věcí veřejných není jedinou možností, která je atraktivní pro naše sousedy. Toho si musíme být vědomi. Moje další, poslední, čtvrtá obecná poznámka. A pane předsedo, já toto předesílám a pojímám to jako vlastně začátek další, další fáze eh, v naší výměně názorů u tohoto přeskumu NP. Vedeme tedy debatu, ve které doufám budeme pokračovat do budoucna. A není konkrétní věci. Pan Sala Franka k Unii pro Středomoří, také pan Weigl, pan Panzery se toho dotkli. Já sdílím vaše znepokojení ohledně Unie pro Středomoří a mrzí mne, že kolega generální tajemník dnes podal demisi. Já jsem se s ním dnes neměl možnost spojit, ale učiním to co nejdříve. Byl jsem v Barceloně v době, kdy jsme inaugurovali sekretariát Unie a všichni jsme sdíleli jeho cíle a aspirace. Ale já vím, že kolega v poslední době eh, zakoušel frustraci. Věnovali jsme tomu pozornost. A dále to, že sehlal druhý pokus o svolání sametu, svědčí o tom, že je chybí, že, že chyběla že ta dynamika, také nějaká, nějaké pokyny či orientace pro jeho práci. A pokud se eh, dotážete, eh, kdo, v kolik členských států či partnerských států financuje činnost sekretariátu, odpověď zazní nula. Financuje to komise. To je prostředí, které eh, není příliš příznivé či podněcující k tomu, aby se sekretariát snažil eh, dosahovat konkrétních, eh, konkrétních přínosů, konkrétních projektů, které prospějí lidem v daném regionu. Potřebujeme tuto dynamiku, tyto podněty a potřebujeme dořešit eh, otázku spolu předsednictví, zejména na straně Evropské unie. Musíme dělat maximum. Není možné prostě říci, že nebudeme považovat Blízký a Střední východ či blízkovýchodní východní středovýchodní otázky za součást této věci, že to nebudeme vnímat jako problém, který prostě představuje omezení pro chod Unie pro Středomoří. Ten problém prostě existuje. Ale je třeba inteligentním způsobem propojit, provázat ten přístup zaměřený na mezivládní spolupráci tak aby politiky Unie pro Středomoří nebyly vlastně narušeny těmito limity, těmito překážkami. Můžeme se zaměřit na sektorovou spolupráci, kde se mohou scházet ministři a e, shodovat se na konkrétních, nebo dobírat se schody na konkrétních závěrech. Otázka, která s tím také souvislí, souvisí, zeptal se na to pan Paško, já to asi nebudu tady rozebírat, protože jednak je málo času, ale jednak to přísluší Kathy Ashnové. Nicméně já jsem ten region navštívil. Navštívil jsem jak Izrael, tak okupovaná území a snažím se maximálně měrou s těmi komunitárními nástroji, které mám k dispozici, podpořit Kathy Ashnovou v její činnosti. Eh, paní Brantnerová, my jste se tázala na ty finanční prostředky. Eh, Odpovězí ano a ne. E, záleží na našich ambicích. Já s vámi plně souhlasím, že ne, ne, to není, že nejde nutně o to vynakládat více prostředků, ale jde spíše o to vynakládat je inteligentně. Dokonce bych řekl, že jde o to vynakládat je flexibilněji, protože možná ty prostředky nepotřebují v programu A, ale jsou potřeba v programu B. E, to je jedna věc. A druhá věc, e, vezměme si Tunisko. Měli jsme program na pomoc, eh, na podporu reformy soudnictví v Tunisko. Eh, ten plán byl pro rok 2013. Je potřeba eh, to udělat koncem, či do konce roku 2011, v roce 2012. Potřebuji tedy větší pružnost v těchto věcech, A zároveň jsme-li ambicioznější, musíme to zaštitit většími zdroji, například hospodářská integrace ta hloubková a e, komplexní dohoda. Já jsem už tady několikrát vyslovil, že jde o velice ambiciozní program, který umožňuje e, partnerům aproximaci či zbližování legislativy a jde o závazek hluboké tra transformace, která je nákladná. Tak buď to myslíme vážně a chceme v tom pomoci, aby se postupně staly součástí vlastně jednotného vnitřního trhu. V tom případě musíme hledat cesty, jak je podpořit. A tím neříkám, že zaplatíme za všechno, protože konec konců to dělají pro své vlastní blaho. A nebo prostě řekneme, máte tuto možnost, ale musíte to zvládnout sami. A zejména pokud neexistuje ta pobítka, mm, ta vyhlídka na možnost vstupu do EU někdy časem, tak eh, jsou ty možnosti velmi limitované. Takže já jsem se rozhodně vědom mm, té otázky financování a myslím, že musím mít na, na paměti i to, co jsem právě uváděl. Mohu jenom souhlasit s tím, co jste řekla ohledně přímé rozpočtové podpory pan Zála a otázka Ruska. Já si myslím, že nastala chvíle hovořit se sousedy našich sousedů. Mimochodem, ta skupina, o které jste hovořil, to už nejsou přátelé východního partnerství, ale tedy není, nenese tento název. Jmenuje se to eh, koordinační informační skupina. Jde o neformální strukturu a myslím, že je třeba si uvědomit, že Rusko koncem lidského roku nechtělo být rovnoceným, plnoceným členem této skupiny, ale pouze pozorovatelem. Ale nejde pouze o Rusko, jde i o jiné důležité zainteresované strany u těchto politik. Pane poslanče Tenoku, já doufám, že až, spolu, až budete hovořit za čtyři lety, budou vaše slova optimističtější než dnes. Já do jisté míry sdílím vaši frustraci, ale myslím, že je spravedlivé také uvést, jakým výzvám eh, to sousedství čelilo v těch uvedených letech. a jaká by dnes možná byla situace nebýt třeba právě východního partnerství a té obrovské snahy přiblížit tyto partnery Unii. Otázka pana Bostinaru, která se týkala Albánie. Jak víte, vyslanec Kathy Eštnové je nyní v Albánii. Vlastně jsme byli svědky pokračování eh, té politické blokace, která v zemi již nějaký čas přetrvává. Doufám, že se nebudu mílit, když řeknu, že už není respektive myslím, že se nevím, když řeknu, že teď už nejde pouze o, o volby, že už to je vážnější a e, doufám, že lídři na obou stranách pochopí e, dopady svého jednání, pokud, e, pokud budou pokračovat, a, e, pokračovat v této cestě, kterou nastoupili. A že pochopí, že to, co se nyní děje, jde určitě na úkor zájmu Albánců a Albánie. Zaslali jsme dopis eh, několik dnů před tou demonstrací, eh, na které byli bohužel lidé zastřeleni, čehož hluboce lituji. Eh, několik dnů předtím jsme tady zaslali dopis vládě, kde jsme řešili otázky vyplývající ze zprávy o rozšíření a Sdělovali jsme v tomto dopise, že je třeba vyvinout maximum pro řešení výzev souvisejících s nadcházejícími komunálními volbami v květnu. A znovu jsme také řekli, že pokud nebude vyřešena ta zablokovaná politická situace, sotva může dojít k nějakému pokroku eh, na cestě do EU. A co je ještě horší, má to dopady na život běžných lidí. Dokonce jsem i trošku opustil svoji tradiční linii a hovořil jsem o krokodýlí večeři z června loňského roku. A uvedl jsem, máte pravdu, že jsme v kontaktu eh, s lídry obou největších politických rodin, A upozornil jsem tedy na naši přetrvávající připravenost pomoci jim, pokud by si e, přáli, abychom do toho nějakým způsobem vstoupili a pokud by snad nebyli schopni překonat ty poslední překážky, které, e, které brání dosažení politického řešení. Co si myslím je v tuto chvíli důležité, je, že Miroslav Lajčák má nejen podporu evropských institucí, jakožto náš vyslanec, ale také jiných institucí. Já jsem se spojil s generálním tajemníkem Rady Evropy, eh, s lidmi kolem generálního tajemníka NATO a eh, s dalšími mezinárodními organizacemi, OBS e a podobně. Všichni musíme být jednotní v této věci jednotní v tom, jaká slova používáme eh, na adresu Albánie. Omlouvám se, pane předsedo, že o tom hovořím tak dlouho, ale je to důležité téma. Eh, pan poslanec Schulz ohledně pozastavení východního partnerství. Myslím si, že to, že Bělorusko není součástí bilaterální dimenze, že nemá maximální prospěch z možností, které skýtá eh, východní partnerství. To je cena, kterou tato země platí za to, že, že nečiní dost, pokud je o hodnoty, na nichž je toto partnerství založeno, že dostatečně neuvádí v život. Před volbami jsme se zamýšleli nad tím, že bychom mohli Bělorusku nabídnout politický bilaterální rámec, ale myslím, že to, tato alternativa eh, už není platná. A já se také těším na to, až to ministři zahraničí budou projednávat příští týden no, tuto i další otázky. Jednak eh, tu, tu restriktivní stránku věci, ale také pobídky. To znamená to, že potřebujeme podpořit demokratickou společnost, demokratické síly. U východního partnerství máme také eh, možnost technické pomoci. Myslím si, že politika politika prázdného křesla v, u tohoto rozměru východního partnerství je užitečná a kromě toho si myslím, že je důležité řešit otázku Běloruska nejenom jako otázku mezi EU a Běloruskem, ale jako regionální záležitost. Musíme to řešit také se svými partnery a ptát se jich, jak je jejich postoj k tomu, co vidíme na televizních obrazovkách e, jako reportáže z 19. prosince. A tím už se dostávám k chráněnému konfliktu. Už jsem to říkal mnohokrát, znovu to zopakuji. Musíme respektive postupně tam začít působit aktivněji, to by byla nejlepší cesta, jak naplnit ne naše aspirace, ale také možnosti, které přinesla Lisabonská smlouva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Grazie, eh, commissario Fiule, è stato molto efficace. Il tempo purtroppo non, non ci ha consentito di sviluppare meglio. Děkuji. Děkuji, děkuji především za vaši dobrou vůli a za eh, eh, tu ochotu. A mm, takže já no, chci ale ušetřit čas, takže nebudu uvádět eh, další bod a hned vám dám slovo, abyste se vyjádřil k otázce Tuniska v té době, kterou máme, ale máme asi tak maximálně půl hodiny 10 minuty per lei. 10 e- minut maximálně pro vás a 20 pro nás. Okay, Mr. Chairman, uh, uh... Pane předsedo, to je nemožný úkol. Já uh Eh, přečtu to, co jsem si připravil, nebudu to škrtat, eh, protože kromě toho, eh, co již jsme si řekli na plenárce minulý týden, tak kromě toho já spolu s kolegy teď jsem se snažil dnes jsem připravit některé nové věci. Eh, takže Tunisko skutečně je na bodu zlomu a eh, na na cestě k reálné demokracii a eh, pan Benali utekl ze země a od té doby je tam tedy jedna dominantní strana RCD, která ale mm, v podstatě mm, Eh, eh, kolabuje a byla jmenována eh, přechodná vláda i s opozicí a byla oznámena amnestie pro všechny politické vězně, byla garantována svoboda vzdělovacích prostředků a i ty tedy byly legalizovány všechny politické strany. Mm, přechodná vláda také i jmenovala komisi která má za úkol předkládat návrhy politických změn, které třeba tam provést a e, i e, jsou to tedy vyšetřovací komise, které byly také vytvořeny, jedna na korupci a jedna přes to násilí při demonstracích. To je e, mimořádný vývoj. A je to velká naděje pro tuniský lid, který příliš dlouho žil bez možnosti uplatňovat své legitimní Eh, aspirace. Ale je to pouze začátek transformace v Tunisku. Interně eh, nová přechodná vláda ještě musí získat eh, větší uznání od veřejnosti. Tuniské orgány se musí snažit, aby jim veřejnost začala věřit, musí vytvořit i podmínky stability mm, Tunisko musí znovu oživit ekonomiku, nastartovat ekonomiku a to co nejdříve, nejdříve a vytvořit stabilní podmínky, aby bylo možné připravit rychle eh, volby. Ale musím říci jasně, že eh, v této zásadní eh, revoluční době tak Evropská unie podporuje tuniský lid. Já mm, vysok vysoká zástupkyně, představitelka, již jsme vydali několik prohlášení směrem k jejich k lidu, k tuniskému lidu, že podporujeme. I máme tedy e, nyní hm, zástupce externí služby, ten se sejde se třemi těmi zmíněnými komisemi a hlavními aktéry, včetně zástupci občanské společnosti a zástupci opozice. Další náš krok bude politická návštěva to mm, zvažujeme, že eh, nastane, jakmile eh, budou vhodné podmínky. Eh, také i v pondělí bude rada diskutovat o Tunisku a i váš parlament na plenárce také vyjádřil tomuto podporu. Eh, mm, mm, delegace Evropského parlamentu, pokud vím, také se odebeře, mm, pojede brzy do Tuniska. Evropský parlament a jeho příslušné výbory i politické frakce na úrovni evropské i národní hrají významnou roli, protože budou přispívat k posilování institucí eh, eh, Tuniska. Pane předsedo, vážení členové výboru, E, e, ta první opatření přijatá přechodnou vládou v Tunisku, to jsou kroky správným směrem a my zde apelujeme na příslušné orgány, aby implementovali tyto nové závazky, které se týkají vlády při respektování principu e, právního státu a základních svobod a aby aplikovali ekonomické a sociální reformy. Evropská unie je ochotná podporovat tento proces změn a i spolupůsobit při přípravě těch svobodných voleb, jakmile nastanou vhodné podmínky. Budeme poskytovat naši eh, politickou, technickou, eh, eh, materiální podporu o kterou eh, eh, požádá Tunisko, tak aby mohlo uspořádat volby. Také zvažujeme další opatření. Evropská unie mm, by dále ještě mohla podporovat eh, jak mm, například zmražení aktiv těch osob, které určí příslušné tuniské orgány. Potom dále finanční spolupráce, tak abychom řešili potřeby země. Dále posílíme podporu i občanské společnosti v Tunisku. To chci zde zdůraznit eh, poněvadž my máme hodně zkušeností s různými transformacemi i z mé země. A občanská společnost skutečně tam musí zrát, musí se rozvíjet a adaptovat se nové situaci a Evropská unie bude podporovat občanskou společnost. Podporovala ji i za bývalého režimu, tak jak to šlo, a měla různé nástroje jako Evropská iniciativa pro lidská práva a demokracii a měli jsme i programy pro nestátní subjekty. Nyní ale se otevřel prostor pro další nové programy, i e, prostřednictvím partnerství s různými nadacemi, politickými stranami a tak dále. To je jeden z nejlepších způsobů, jak investovat do budoucna Tuniska a jak e, e, pomáhat demokracii, aby nazrála, stabilizovala se. Pokud jde o ten eh, pokročilý statut Tuniska, takže jakmile nastane správná doba, tak Evropská unie oživí vyjednávání na novém základě, bude vést dialog s demokraticky zvolenou vládou a eh, také i eh, uspůsobí akční plán nové situaci vždycky jasně jsem říkal, že ten eh, eh, tedy vyšší status, to znamená i mm, vyšší závazky směrem k lidským právům a demokracii. Evropská unie také bude vehementně podporovat Tunisko, aby řešilo problémy, Eh, mm, které eh, mm, před ním stojí, jako eh, vyřešit problémy sociální a politické, které jsou zdrojem nespokojenosti s bývalým režimem. Nezaměstnanost, a to především nezaměstnanost, která postihuje mladé absolventy, chudoba, nedostatek rozvoje v různých oblastech země, takže v tomto kontextu je třeba otevřít jejich ekonomiku, um, podporovat eh, soukromé investice, bojovat s korupcí a eh, také je třeba zavést mechanismy, jejichž cílem bude podporovat ekonomický růst. To, je, eh, to znamená ale nezbytné reformy minulosti Evropská unie eh, pomáhala eh, v těchto různých oblastech a my jsme teď ochotni se na to podívat novým pohledem a spolupracovat s nově zvolenou vládou a aby eh, hm, to mělo maximální užitek. Tunisko je důležitým partnerem EU, hm, máme zájem na demokratickém prosperujícím Tunisku se kterým vytvoříme hm, Mm, mm, výhodnou spolupráci pro obě strany. A je třeba tedy eh, vytvořit solidní vztahy mezi eh, námi a společností Tuniska. Je třeba ale stavět nejenom na minulých úspěších, ale eh, budovat nové, mm, vytvářet nové úspěchy. A toto demokratické Tunisko by se mělo stát vzorem pro ostatní eh, státy zemí Magrebu, pro celý arabský svět. Děkuji. Grazie, komisario. Eh, Děkuji, pane komisaři. A nyní velice rychle přejdeme k rozpravě. Dvě minuty, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo eh, slova pana komisaře mě uklidnili i vlastně to navazuje na tu diskuzi, kterou jsme vedli na plénu. Samozřejmě Evropská unie jí musí pomáhat v transformaci, eh, musí tam podporovat eh, budování demokracie, tak, aby tam eh, vznikla transparentní nezávislá veřejná moc, aby tam se zakládaly různé politické strany a vzniklo nezávislé soudnictví. Pane předsedo, to je ale po naučení, které bychom měli z toho také vyvodit eh, pro naši politiku eh, sousedství, protože my jsme se dopustili určitých chyb a to eh, nejenom pokud jde o použití a mobilizaci těch finančních prostředků, protože je třeba se ponaučit, tak abychom lépe plnili naše cíle. Zde také se hovořilo o vytvoření task force, která by Eh, měla se zaktivovat. Eh, my jsme se již na to vlastně dohodli mezi politickými frakcemi, když jsme se dohodli na usnesení a já si myslím, pane komisaři, že Eh, my jsme rádi, že vy jste k dispozici. Uvidíme, eh, jaká bude situace. Naše, eh, naš parlament vysílá delegaci ad hoc do Tuniska a je třeba jasně ale ukázat, že tento klád neselžeme jako Evropská unie a že mm, tedy my e, e, to neděláme jenom pro tohoto partnera, ale i pro naše vlastní zájmy, protože co je pro nás zásadně důležité, je, aby tam byla stabilita. To je důležité pro stabilitu celé Evropské unie. Děkuji, pane Salafranko. A nyní na dvě minuty e, pan Olvios. Děkuji, pane komisaři. To, byl, to, byl vynik, to byla vynikající prezentace. Asi k tomu není co dodat. To je právě hlas Evropy, který chceme takto slyšet zde v Evropském parlamentu. Ale bohužel eh, tuniský lid to vnímal jinak v posledních týdnech. Tedy to, jak viděl naši roli, to eh, nebylo moc tedy populární. Moc nás dobře neviděli. A to nejsem moc kritický v tom vyjádření. Já si myslím, že zde my z našeho parlamentu bychom měli eh, apelovat eh, na to, že budeme podporovat eh, takzvanou soft power Evropy a to je to, co my jsme vždycky podporovali. Chtěli jsme eh, takto vést kontakty s obhájci lidských práv v Tunisku, s občanskou společností, se zástupci médií. A mm, samozřejmě zde ten přechod nebo ta Eh, transformace, ke které snad dojde, tak ta musí eh, eh, být založena na, na, to, že se bude, na tom, že se bude respektovat důstojnost tuniského lidu. A my právě v tomto období krize v Tunisku, my bychom měli mít roli, která povede tedy ke konkrétním výsledkům a nebude tak úsporná ta role. A e, dále e, středomoří, arabský svět e, hraje zásadní roli v transformaci v Tunisku a my doufáme, že to skončí úspěšně a že vlastně se nastartuje takový nový kurz událostí ve, v celém tom regionu. To může mít velice pozitivní efekt. A um, ale pokud eh, z toho se stane dramatický chaos, tak to zase naopak může zhoršit stav v celém regionu. Děkuji, pane Olbiosi a pan Šaker. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vítejte v našem výboru. Byla bych ráda, kdyby na Tunisko bylo více času, protože tam dochází k zásadnímu vývoji. Vy jste zmiňoval nejistou situaci a e, možnost pomoci, nabídku pomoci EU. E, přestože ta situace nejistá, je jisté, že bychom mohli činit více, abychom pomohli občanům Tuniska v prosazování lidských práv a svých e, svobod. A také bychom se také bychom měli čerpat větší ponaučení ze situace v Tunisku, protože tam 23 let vládl diktátor, který v tomto výboru dokonce někdy mohl být i nazýván eh, spojencem a teď eh, má na rukou pouta eh, kvůli tomu, že máte na rukou pouta. Doufejme, že proběhne proces smíření v Tunisku, ale hlasy z Evropy se rozcházejí, zejména hlas francouzské vlády. Byla jsem toho svědkem v plénu a říkala jsem to v plénu a chci to říct ještě jednou, protože nabídka pomoci eh, s, s, proti demonstrační policií eh, ze strany Francie pár dnů před pádem vlády, to opravdu byl špatný kalkul. A v Egyptě jsou mláceni mladí lidé, je ta generace, která eh, se chce vyslovit za více příležitostí, více svobod, více práv a my je musíme podpořit. A jedna věc, kterou jsem ve vaší nabídce pomoci neslyšela, je, že eh, mladá generace globálně propojená, což vede i k pocitu eh, globální solidarity a tou možností je internet. Tuniská vláda byla známa s svou přísnou cenzurou, proti novým technologiím. A myslím si, že ve všech našich politik, politikách, kde usilujeme o eh, posílení lidských práv, posílení svobod a tak dále, musíme mít eh, nové technologie eh, vždy na zřeteli, protože když nebudeme dostatečně chytří, tak to dopadne tak, že diktátoři po celém světě budou lépe vybaveni pro potírání těchto svobod svých občanů. Děkuji. Další poslankyně. Já bych se ráda, paní Prantarová, já bych se ráda připojila ke kolegyně v tomto apelu, protože já mám dojem, že tady obezřetně vyčkáváme a u, utíká nám jedna příležitost, kde bychom stejný postoj eh, uplatňovali před 20 lety, tak by stále ještě eh, tady byla eh, berlínská zeď. A mě by zajímalo, jaké podmínky by musely být naplněny proto, abyste aktivně podpořil občanskou společnost, abyste eh, dnes vyslal jasný signál vůči mladým v Tunisku, v Egyptě, eh, abyste jim řekl, stojíme při vás. To je přece třeba, abyste udělal. Myslím si, že eh, ve, v pomoci Tunisku bychom mohli udělat mnohem více, mohli byste podpořit, nebo s Ešnovou byste mohli například také podpořit ženy v tom procesu proměny v zemi transformace nebo možnost eh, poslat tam tiskárny a podobně. Já si myslím, že potřebujeme speciálního zvláštního vyslance, eh, který by představoval tvář EU a který by eh, tam aktivně působil. A myslím si, že skutečně musíme přesunout ty prostředky tam, kde je to potřeba. My, jakožto zelení, jsme stavili proti 20 eh, milionům na, eh, na právní stát eh, a policejní složky, protože tam byly propuštěni soudci, čili musíme, se, musíme vždy sledovat, na co přesně ty peníze jdou a zda, je nemáme pozastavit. Musíme se zaměřit na občanskou společnost, lidská práva, Eh, zmiňoval jste investice, to se nejsem jistá. Nejprve eh, potřebujeme to demokratické fórum, nestačí pouze podpořit volební proces, ten proces demokratizace musí být mnohem hlubší. Abychom to dosáhli, navrhuji, abychom ustavili pracovní skupinu, kde bude zastoupen, eh, zastoupena komise, parlament a služba pro vnější činnost, tak abychom měli přehled o tom, jak jsou prostředky vynakládány, aby byly eh, přesouvány na efektivní řešení. Já doufám, že se ujmete této myšlenky zvláštního vyslance a pracovní skupiny. Děkuji. Děkuji. A na závěr paní Hautala na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, náš podvýbor pro lidská práva sež rozhodl, že vyšle malou delegaci do Tuniska, poté co jsme se eh, doslechli eh, loni na podzim, že, eh, že tamní režim eh, ještě utahuje své sevření a eh, jsme rádi, že příští týden bude vyslána širší delegace. Moje otázka zní, eh, co si myslíte, že je potřeba učinit, aby se posílily některé eh, instituce, jaké, co je potřeba provést v legislativní oblasti. Je tam celá řada represivních zákonů, které třeba novelizovat. Určitě moderní země, která se chce stát demokracií, potřebuje některé základní instituce, jako je třeba ochránci veřejných práv. Doufám, že budeme moci spolupracovat eh, s vašimi eh, pracoviště na této věci a možná budete akceptovat některé podněty z parlamentu, jak bychom mohli na pomoci těmto reformám. Děkuji a ještě na závěr pan Kontes na dvě minuty. Pane předsedo, já vlastně nechci mít poslední slovo, protože vše, co bylo vyřčeno, to je pravdou. Znělo to všechno tak eh, krásně, jako kdyby to odpovídalo skutečné realitě. Ale já mám ještě jednu důležitou otázku. Kdyby došlo k této diskuzi před jedním rokem, když byl u moci ještě penali, co by tehdy pravil pan komisař? Protože došlo přeci k pronásledování, ke korupci a to po celou řadu let k ním docházelo. My jsme měli přátelské styky. A jak to bude vypadat ale do budoucna? Já jsem neslyšel nic o určitém pokání. My jsme třeba se dopustili nějaké chyby, protože jsme třeba E, tuto zemi poněkud zanedbávali. Ale já vím, že Evropská unie nechce poskytovat profit nadnárodním podnikům, ale jde o to, aby veškeré politické síly, které zatím byly v ilegalitě, jako například levicové síly, se dostaly také ke slovu máme skutečně ponětí o tom, zda budoucí volby budou svobodné či ne. V této zemi existuje chudoba a musíme si klást otázku, jak je možno podporovat investice. Je to možno udělat eh, soukromým způsobem, což by mohlo vést k dalšímu zneužívání výrobní síly a to by mělo zase za následek novou sociální rozbušku. Musíme si uvědomit, jak budeme postupovat. A pak ještě jedna věc, o které jsem vůbec nic neslyšel. Vy jste řekl, že v Egyptě došlo také k určitému hnutí a to tež se týká ostatních zemí regionu. Znamená to, že existuje určitá situace, na kterou musí Evropská unie zareagovat? Děkuji a závěrem pan komisař. Eh, prosím, můžete zareagovat na připomínky otázky. Thank you very much, uh, Mr. I think, uh, uh... Děkuji, eh, pane předsedo tak, eh, takže na tu poslední otázku mm, Cash Ethan, eh, mm, Catherine Ashton a já, my jsme iniciovali tedy tu revizi politiky sousedství a tato politika je procesem, kdy je třeba v určitém okamžiku se podívat zpátky a ponaučit se eh, z minula. A my do určité míry jsme to s Catherine anticipovali. Eh, my jsme si uvědomili, že eh, musíme si vytvořit tu možnost přijmout jiný nový přístup vůči těmto zemím. A vaše otázka, co e, by se bylo stalo před, ho, před rokem? Já vám mohu říci, co se stalo minulý rok s tím statu avancé, na kterém se členské státy dohodly. Kdy bylo rozhodnuto, že Eh, musíme mít takový proces, který povede k tomu, že udělíme ten statu avancy. A co se stalo před prvním zasedáním, které se konalo v září minulého roku? To bylo eh, zasedání, nebo to byla schůzka u mě v kanceláři se zástupci organizací občanské společnosti a mm, my jsme tam eh, diskutovali o, o tom eh, dodatku 61b eh, trestního zákona a zdali tedy orgány spolupracují nebo ne s občanskou společností a tento proces v září minulého roku začal hm, tak mimořádně, protože já právě eh, v, eh, v, v průběhu eh, jsem přednesl takové krátké prohlášení, kde jsem zmínil princip, který zmiňuji neustále, opakuji neustále, a to advanced status, statut avancé, znamená i větší, vyšší závazky. A věci jako článek 61 bis a nedostatek podpory, eh, mm, které se dostává občanské společnosti, to není slučitelné s tím, že někdo dostane statu avancy. To by nešlo. A, mm, mm, takže, ale, eh, takže to se stalo eh, v minulém roce, v září. Ehm, my nemáme jenom vyšší úředníky té eh, diplomatické služby, mm, služby pro vnější akce. A eh, já mm, požádám Catherine, aby to oficiálně oznámila, ale vy znáte eh, generálního ředitele. He is a managing director který má eh, jasný úkol, jasnou odpovědnost eh, za politiku v těchto zemích a víte, že on je člověk na nejlepším místě pro to, aby, byl, aby vyhodnotil situaci v terénu. On eh, bude hovořit právě ze zástupci těch tří eh, zmíněných eh, komisí, eh, včetně té, která je pověřena přípravou voleb a která má tedy navrhovat, iniciovat různé změny v té různé tedy legislativní změny v té problematické legislativě a Eh, my eh, i eh, chceme tam poslat experta, aby pomohl právě s tou legislativní prací. A až se vrátí, tak určitě asi i nastane výměna názoru s vámi, abychom mohli konkrétně tedy hovořit s vaším podvýborem a mm, to takto do toho zapojíme Evropský parlament, který nám v tom bude pomáhat. Dále. Určitě i e, předám e, tu informaci o task force. Ať budeme mít task force nebo ne, to je jedna věc. Ale jsem přesvědčen a eh, to je vlastně další nebo druhá příležitost, o které diskutujeme v souvislosti s Tuniskem a já myslím, že těch příležitostí ještě bude více, kdy budeme diskutovat o Tunisku a já eh, doufám, že úzká interakce, spolupráce mezi eh, tedy tou slu- vnější službou, komisí, a Evropským parlamentem, to je jeden ze základních předpokladů, že to dopadne všechno tak, jak má. Bím, grazie, Děkuji, pane komisaři. Já chci poděkovat kolegům eh, za to, jak efektivně jste se vyjadřovali a můžeme tedy skončit eh, na pozitivní notě. A já ještě jednou bych chtěl zopakovat, že vaše součinnost je velice užitečná nám, prospěšná a že si toho velice, velice ceníme. Jak víte, tak my jsme naplánovali tu delegaci ad hoc a ta eh, odjede eh, tedy Mm, po diskuzi na plénu a já doufám, že i přispěje k plnění těch úkolů. Dále i e, e, na e, mm, schůzce pro volební koordinaci jsme také hovořili o možné misi, pozorovací misi pro účely voleb, které se tam teď eh, připravují. Doufejme, že ty mm, příští volby budou skutečně demokratické a eh, tím končíme mm, a mm, termín pro pozměňovací návrhy eh, které se týkají těchto zpráv, to je termín je 9. únor ve 12 hodin a pouze anglicky, protože máme krátké lhuty. Děkuji a nashledanou.